Takže pustme se do práce. Máme před sebou pilné, pilný program na dopoledne. Budeme se věnovat strukturovanému dialogu s panem komisem Reindersem a budeme také mít prezentace od příslušných ministrů podle našeho portfolia tyto prezentace přinese rotující předsednictví EU, tentokrát tedy Chorvatsko. Ale ještě než na to dojde, teď je na řadě bod číslo 7, prevence šíření teroristického obsazu online. To je docela ožehavé téma. Tak, na sám začátek bych chtěl říct něco ke štrasburské plenárce minulý týden. Hovořili jsme s komisařem Johansenem minulé úterý o situaci tohoto dokumentu. To bylo určitou dobu zablokováno. Byly rozdíly mezi Evropským parlamentem, jednacím mandátem a radou ale dozvěděli jsme se od paní komisařky Johansson, že je odhodlaná přijít s kompromisními návrhy, které výbor Libe si stále vyžadoval v této věci. Před technickými schůzemi přišla s kompromisními návrhy, jejich cílem mělo být usnadnit vyjednávání a potom završení celého toho dokumentu, ale jak víte, tak ta situace vypadá, že parlament schválil v prvním čtení svůj postoj minulé pondělí, ale v prosinci 2019 výbor Libe hlasoval pro zahájení jednání s radou. Dosáhli jsme druhé dohody, konal se politický trialog číslo tři během finského předsednictví, ale teď zatímní výsledky jsou takové, že si myslím, že bychom si měli vyslechnout názor zpravodaje pana Jakyho z frakce EKR o tom, jaký je stav těch interinstitucionálních jednání a pak můžeme zahájit rozpravu, kterou zahájí stínový zpravodajové jeden po druhé. Takže začneme tím, že si vyslechneme pana Jakyho. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, budu pokračovat polsky. Korzystając z e, mandatu przyznanego przez e, Wysoką Komisję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 Máme zde ještě dva klíčové prvky, o kterých musíme rozhodnout, kde máme úplně jiný přístup než Rada a komise. Jde o první prvek, který je nejkontroverznější, to znamená přeshraniční příkazy na odstranění. To je nástroj, který je bezprecedentní, který zatím nikdy nebyl použit na území Evropské unie. A vyvolává velký odpor firem které působí v internetovém prostoru. Komise a rada by velmi chtěli tento nový nástroj, nicméně Evropský parlament od začátku má ten pocit, že by to mohlo ohrožovat svobodu vyjadřování v internetu. A já jsem v pravidelném kontaktu s představiteli všech frakcí v našem výboru. Vím, že zde nemáme souhlas s tím, abychom v této věci ustoupili radě. A ta druhá kontroverzní otázka, to znamená takzvané automatické filtry kontrolující internet, to také vyvolává velké spory. Rada by chtěla získat tento nástroj, ale Evropský parlament okamžitě přijal stanovisko, že v této věci Nesmíme postoupit dále, protože to ohrožuje svobodu vyjadřování na internetu a my v těchto otázkách eh, budeme reprezentovat stanovisko Evropského parlamentu. Pokud je o ten dokument, eh, tak eh, jsme postoupili velmi daleko, ale máme zde dvě otázky k řešení. Evropský parlament je toho názoru, že je třeba bránit základní práva a svobody, svobodu internetu a postoj rady je takový, že je třeba s těmito novými nástroji, které vyvolávají tolik kontroverzí, začít jednat a proto nejsme schopni zavřít, uzavřít tyto dvě otázky, protože žádná strana nechce ustoupit. Já jsem ale optimista. Jak jsem říkal, mimo ten kalendář, který je také velmi ambiciozní, organizujeme i další věci. Letos například spoustu expertních eh, setkání, které nám umožní eh, pochopit eh, postoje druhé strany a mohlo by nás to vést ke kompromisu. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří těžce pracují na tomto dokumentu a pomohli nám k tomu, že už stojíme pouze před klíčovými otázkami. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Jaky, za toto schnutí stavu věcí, ale teď je na čase, aby se vyslovili stínoví zpravodajové se svým názorem. Takže první eh, lidovci, pan Zarschalekos, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci na, za, na úvod poděkovat zpravodaj za odvedenou práci. Je to jistě práce komplikovaná, kde, jak velmi dobře vysvětlil, úvodní stanoviska byla velmi vzdálená a pořád ještě vzdálená jsou ve velmi důležitých otázkách. Je pravda myslím si, že je třeba to uznat, že bylo dosaženo pokroku. Velkého pokroku. V otázkách, které také vyžadovaly velkou debatu jako například definice terorismu. To bylo zásadní, abychom určili pole působnosti tohoto právního předpisu. Také nebylo snadné definovat competent authority, kompetentní orgán, potom ten teroristický obsah a, a stažení teroristického obsahu. Pak jsou zde další dvě věci, o kterých hovořil náš zpravodaj a ty ještě je třeba vyřešit. První otázka je přeshraniční spolupráce. Je jasné, že toto nařízení musí znamenat přidanou hodnotu v porovnání s tím, co existuje v současné době. A musí mít přeshraniční dosah tedy ty zákazy nebo tedy příkazy k odstranění teroristického obsahu musí mít přeshraniční dosah. Už se pracuje s určitými vzorci a určitě návrhy, které předloží komise, budou v tomto smyslu důležité. A další otázka je otázka filtru, které na jedné straně musí respektovat princip, že žádné společnosti, žádnému poskytovateli nemůže být uložena povinnost eh, monitorovat eh, obsah a zároveň musí existovat eh, preventivní práce, která, jak už jsem říkal, v současné době existuje. Takže šlo o to, aby nám toto nařízení umožnilo přejít od dobrovolného systému, jako je ten, který funguje v současné době, k náležitě regulovanému systému a k tomu podle našeho názoru, podle názoru frakce EPP, je zcela zásadní, abychom mohli vyřešit otázku přeshraniční působnosti příkazu ke stažení teroristického obsahu. A abychom i nadále diskutovali o tématu filtru. Myslíme si, že v obou oblastech existuje prostor k dohodě s komisí a radou a doufáme, že brzy se nám podaří této dohody dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pane Sarsalechosi. Za frakci SD paní Marina Kaliurant. Máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat nejdřív panu Jakimu, zpravodaji, za jeho prezentaci, ale i za to, jak nás vede těmi jednáními, jak to probíhá těch posledních pět šest měsíců. Abych začala, tak nemohu souhlasit s tím, že je to zablokováno. To není pravda. Dosáhlo se kompromisu, udělalo se spoustu technické práce. Ano, jsou některé nedořešené otázky, které se musí během trialogu vyřešit, ale nemyslím si, že se nedosahlo žádného pokroku. Myslím, že nikdo si nemyslí, Eh, že by se neměl stahovat teroristický obsah online. Shodnujeme se na tom, že se to musí odstranit, jakmile je to online. Otázka je, jak to udělat. Otázka je, jak udělat z toho politického dokumentu dokument praktikovatelný, aby se to dalo dělat rychle, efektivně a s dosažením výsledků. Tady vidím hlavní otázku, v níž se neschodneme s radou a s komisí. Některé otázky byly zmíněny už před mými předřečníky a nechci opakovat to, co tady zaznělo, ale chtěla bych Chtěla bych upřít pozornost na ty přeshraniční otázky. Ano, já bych taky ráda viděla víc společného prostoru v rámci EU, ale buďme realističtí, to dnes prostě nejde. Máme různé jurisdikce a nemyslím se, že by bylo efektivní zavádět eh, závazná přeshraniční opatření, o nich všichni víme, že jsou neprosaditelná takže Evropský parlament, myslím si, má dobrý přístup, který přijal ještě minulý parlament. Náš mandát je silný a já chápu, že v procesu jednání musíme najít kompromisy, ale ty kompromisy by neměly ohrozit boj proti terorismu. Přesně naopak měli by ho usnadnit, zrychlit a zefektivnit. Takže velice ráda jsem slyšela, že mm, paní komisařka Johansson se osobně podílí na tom procesu. Těším se na spolupráci s ní. Máme teď nové předsednictví v radě, s ním také budeme spolupracovat a já si myslím, že současný harmonogram, kdy budeme mít první trialog v březnu, že to je velice správné, dává nám to čas na jednání mezi námi, s radou a s komisí, abychom našli dobrý kompromisní návrh. Ale jak říkám, že bychom neměli přijít jenom s nějakým politickým dokumentem, který nebude implementovatelný. Naší povinností je najít řešení, které bude praktikovatelné, efektivní a které opravdu pomůže v boji s terorismem, protože tady jsme všichni na stejné lodi. Není žádná možnost mít teroristický obsah online. Děkuji. Děkuji, paní Kalurant. Teď za Renew paní Parasatunda. Máte slovo. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji ke kolegům, kteří děkovali panu Jakému. Odvádí opravdu skvělou práci. A my všichni se cítíme velmi zastoupeni v tom, co realizuje. Určitě jsme dosáhli pokroku. A myslím si, že všichni chceme dosáhnout eh, schopných řešení, praktických, realistických řešení. To, co parlament schválil, by nemělo být eh, překážkou, ale naopak. My potřebujeme, aby ze sítě zmizel teroristický obsah. Z hlediska jednání musíme říci, že to byl velmi intenzivní harmonogram a musíme říci, že to probíhá poměrně dobře, obvyklou rychlostí. A díky angažmá paní komisařky Johansson, doufám, že v příštích měsících, když nebudeme ztrácet čas, se nám podaří najít řešení toho, co v současné chvíli je nejkomplikovanější, vzhledem k tomu, že jsou zde různé zájmy. Na jedné straně parlamentu a na druhé straně rady. Já doufám, že se nám podaří najít řešení těchto dvou či tří sporných bodů, které se objevily v jednání. Když hovoříme o přeshraničním režimu, tak i ti z nás, eh, kteří jsou nejvíce nakloněni intenzivní spolupráci, narážíme na různá právní omezení. A proto musíme najít způsob, aby zásah eh, ze strany členského státu vůči druhému státu, aby zde byla možnost odvolání, aby zde byla možnost eh, nějakým způsobem reagovat a aby bylo dodrženo právo na svrchovanost. To jsou věci, které musí být v této chvíli dořešeny. Já si myslím, že musíme skutečně analyzovat tuto možnost zblížit tato protichudná stanoviska, protože si myslím, že to možné je a kromě toho je to nutné, protože musíme eh, regulovat online prostor, abychom ho vyčistili od teroristického obsahu. Děkuji a teď za Zelené, pan Breyer. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Tenhle dokument se opravdu týká toho, jak dosáhnout efektivního odstraňování teroristického obsahu a ochrany základních práv. Jednáme teď na základě pozice přijaté tímto výborem. Mnozí jste u toho byli a hlasovali jste pro. Účel našeho stanoviska, které se opravdu liší od návrhu, je zajistit základní práva v online světě. Proto jsme navrhli některé změny, včetně názvu dokumentu jako takového. Například nechceme povinné zavádění filtru, které by mohlo vést k blokování legitimního obsahu, protože uh, by bylo velice snadné to zneužít nebo aby se to mohlo stát neefektivním. Proti těm uploadovým filtrům protestovali mnozí lidé v ulicích, proto je to pro nás také nepřijatelné. Také parlament chce, eh, aby nezávislé orgány v zemi původu poskytovatelé mohli mít povinné eh, předpisy, takže tohle je by mě, tohle by mělo regulovat ilegální obsah globálně a proto jsme rozhodnuti to prosadit. Uživatelé internetu, umělci, vědci, novináři, všichni nás sledují a dostáváme mnohé dopisy, mnohé odezvy od občanské společnosti, průmyslové sféry, průkopníků, internetu, dokonce od zpravodajů Spojených národů, kteří nás upozorňují na to, že musíme zajistit existenci základních práv v online prostoru, když bojujeme proti teroristickému obsahu. My jako parlament jednotně zastáváme svůj postoj a já bych rád poděkoval panu zpravodaji a svým stínovým spoluzpravodajům za to, že jednají o tomto stanovisku. Zatím efektivně ta jednání trvají nějaké dva měsíce a rozhodně není nic zablokováno. Dosáhli jsme značného pokroku v mnoha věcech, jak to kolegové již zdůraznili. A v posledním trialogu třeba opravdu panoval duch hledání společného základu a sami pracujeme na mm, schůdných kompromisech. Je jasné, že musíme radě a komisi ukázat, že náš návrh, tak jak leží, by měl velkou přidanou hodnotu, co se týká efektivity za, zařídilo by se, že teroristický obsah bude odstraňován rychleji a měli bychom efektivní a prosaditelný mechanismus, jak zasáhnout proti teroristickému obsahu, který je hostován v zahraničí. To zatím vůbec nemáme. Měli bychom také možnost pro příslušné orgány, aby uválili nějaká opatření na hostitele, kteří uh, umožňují teroristický obsah, eh, měla by tady být povinnost nahlašovat obsah, měla by být možnost eh, stíhat teroristickou propagandu, povinností hlásit takový obsah a tak dále. Takže my pracujeme, pracujeme na tom, abychom dosáhli řešení, které uh, bude efektivně reagovat na teroristický obsah a zároveň chránit základní práva. Jsme na dobré trajektorii a děkuji všem za dobrou spolupráci. Teď eh, za frakci ID pan Garant. Já ho nevidím zde v sále, takže se posuneme dál a jsme u GUE a slovo má Cornelia Ernst, prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, já zejména děkuji zpravodaji, který příkladným způsobem vede tento proces. Je to skutečně úžasné, zasloužil si respekt, líbí se mi, jak jste nám tady popsal, co tam ještě chcete zapracovat a jak s námi spolupracujete, jak na politické, tak na technické úrovni, tak i na úrovni stínových zpravodajů. To je, myslím, přesně ta cesta, jak se pohnout vpřed. A také se domnívám, že tímto způsobem si necháváme všechny cesty otevřené, to je správně a já vás v tomto velice podporuji a ještě jednou vám mnohokrát děkuji. A další věc. Pro nás je velice důležité, aby takové ty klíčové body pojetí parlamentu zůstaly skutečně zachovány. A tady ty věci již padly. Dvě věci chceme, je to logické, chceme je uvést v soulad. Jednak samozřejmě chceme, aby byly odstraňovány teroristické obsahy, to je naprosto nesporné. Na tom, myslím, parlamentu se jasně shodujeme, ale zároveň musíme zajistit nezávislost systému právního státu v jednotlivých zemích a samozřejmě zajistit také základní práva a svobody a k tomu také patří svoboda internetu. To musíme nějakým způsobem dobře vyvážit, to je náš úkol. Proto jsme i nadále skeptičtí, co se týče toho přeshraničního řešení, ale jsme ochotní jít cestou kompromisů a právě s ohledem na to, pokud dojde k zachování té rovnováhy, o které jsem hovořila. Naprosto nepopiratelné je pro nás, to jsou ty upload filtry. Já si myslím, po celé Evropě internetová komunita má samozřejmě zcela jasný postoj k tomu. A ještě dnes mne zlobí, že u autorského práva jsme v této otázce zvolili špatné řešení. Proto bychom tu chybu neměli opakovat. Uploadové filtry jsou naprosto nevhodné, jakožto povinnost. My víme, že existují, jakožto takové, to je v pořádku. Ale povinnost by to mít neměla. To by byla naprosto špatná cesta. Víme, že umění, kultura, novináři, svoboda médií, všichni ti by s tím měli uh, velké potíže, pokud by byly zavedeny automatické uploadové filtry. To prostě není řešení, tady musíme zůstat neoblomní. A jinak doufám, že se nám podaří dospět k dobrému výsledku. Děkuji. Jak jsem říkal, neměli bychom nabírat velké spoždění, protože zde máme několik dalších bodů. Máme slyšení se zástupcem Eurojustu, potom Didier Reinders, který bude hovořit o svém portfoliu, a potom chorvatské předsednictví. Takže vidím, že komise je v sále, tak možná jen stručná připomínka, kterou by mohli dodat, protože jsme slyšeli od komisařky Johansson, že je připravena předložit konstruktivní návrhy aby překlenula rozdíl mezi radou a vyjednávacím mandátem parlamentu. A pak ještě dáme slovo zpravodaj. To hodnocení bylo poměrně povzbudivé přes problémy, na které jsme dosud narazili. Byla vaše práce vysoce oceněna a také jsem pozoroval konstruktivní přístup ze strany zpravodajů, což je zásadní pro náš úspěch. Takže možná komise jen velmi stručně, není to nutné, ale pokud komise chce, ne? Ano, chci jen eh, stručně poděkovat Evropskému parlamentu za skvělou práci a skvělá jednání, která jsme až dosud vedli. Je opravdu povzbudivé, že tady v sále je vůle dosáhnout a dospět k závěru tohoto velmi důležitého nařízení. Z naší strany, jak říkal pan předseda, a jak také říkala naše paní komisařka, my jsme připraveni nabídnout cestu ke kompromisu a najít skutečně účinná opatření, jak vyřešit eh, velký problém teroristického problém, obsahu online. Děkuji. Děkuji za stručnou připomínku a teď ještě pan Jaky. Slovo na závěr, ale vidím, že stínoví zpravodajové mají konstruktivní přístup. Doufejme, že konstruktivní bude i komise. Děkuji pane předsedo, vážení kolegové, budu pokračovat polsky. Já srdečně všem děkuji za ta konstruktivní přístup. Velmi si cením obzvlášť toho, jak se nám podařilo se sejít a jak se nám daří při tak složitých diskuzích vždycky hledat kompromise. Stojíme takovém místě, kde je třeba přijmout zcela zásadní rozhodnutí z hlediska budoucnosti a bezpečnosti Evropské unie. Ty otázky, které před námi stojí, jsou zcela bezprecedentní, například ten přeshraniční příkaz k odstranění obsahu. Takže zde zůstává otázka. Zda se máme vzdát když eh, chceme dosáhnout nějakého kompromisu. Já jsem opravdu velmi rád, že Evropský parlament je i nadále jednotný v těchto dvou otázkách a rada také vidí, že pokud jde o otázky základních práv nebo svobody slova v internetu, tak to alespoň pro parlament eh, je něco, kde není prostor ke kompromisu. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to k tomuto bodu stačí. Slyšeli jsme, jak se věci mají a jak říkám, teď bychom měli přistoupit k dalšímu bodu. Děkujeme, pane Jaky, za váš závěr. Další bod, bod 8, mise Libe do agentury Eurojust 31. října 2019. Toto je prezentace návrhu zprávy z mise a je to společná debata s bodem číslo 9, eh, výměna názora, názorů s naším dnešním hostem, předsedou Eurojustu Ladislavem Hamranem. We welcome. Vítáme předsedu Eurojustu. Eurojust je důležitá agentura, která pravidelně podává zprávy výboru LIBE. Vítejte, pane Hamrané. A na úvod eh, budeme prezentovat celý případ. Máme nové nařízení o Eurojustu 2018-1727, které začalo platit 12. Eh, prosince 2019. A to je skvělá příležitost, aby nás předseda Eurojustu informoval o aktuálním stavu implementace tohoto nařízení s ohledem na to, že došlo ke změně pozice Dánska v Eurojustu kvůli jeho lisabonizaci. Je to také dobrá příležitost, jak přinést přehled spolupráce Eurojustu s třetími zeměmi, protože v minulosti jsme hovořili o různých dohodách Eurojustu se třetími zeměmi, jako je Albánie, Gruzie a Srbsko. Nejdříve si poslechneme zprávu z mise. Paní Pegasa Urtundua. Vy jste vedla tuto delegaci a pan Vinče. A potom si vyslechneme pana předsedu Eurojustu. Máme prostor až do 10.15, kdy přijde pan komisař Reinders. Paní Pagasaurtundua, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že naše mise proběhla zcela normálně. A obecné otázky, které k tomu mohu říci, je, že jsme měli velmi příznivý dojem, pokud jde o pracovní náplně. Bylo to velmi konkrétní, byla tam řada konkrétních bodů a přístup eh, vedení Eurojustu, byl velmi dobrý, byl to velmi dynamický, proaktivní tým, který hledal, jak je možné ještě zlepšit práci Eurojustu. Ta práce je opravdu nezměrná v kontextu, kdy organizovaný zločin se stal mnohem složitějším problémem k řešení. A ty konkrétní případy které řeší Eurojust, jsou opravdu mnohem složitější než v minulosti. Uvedli příklady konkrétních eh, případů, viděli jsme reálné simulace a všechny nás velmi uspokojili. Viděli jsme opravdu velmi složité formy zločinu. A zástupci Eurojustu také hovořili o reálných potřebách eh, z provozního hlediska, pokud jde o informatické zdroje, o reálné zdroje. S ohledem na to, že jiné agentury, které jsou důležité pro otázku bezpečnosti, pro soudní a policejní spolupráci, budou mít eh, zvýšený rozpočet. A Eurojust je takovou anomálí mezi těmito agenturami které působí v oblasti bezpečnosti. Hovořili s námi velmi otevřeně, velmi upřímně. Myslím, že to uslyšíme i ve výměně názoru s předsedou Eurojustu. A chci říci, že jsme tedy byli velmi spokojeni s tím, jakým způsobem přistupují ke své práci, jak usilují o to práci zefektivnit. A chceme našim kolegům říci, že jsme také hovořili o těch základních otázkách soudní spolupráce, jako je například evropský a zatýkací rozkaz, což je velmi důležitý mechanismus spolupráce. Ale když si uvědomíme, jak vypadají ty nové formy zločinu a jak se v těch uplynulých 20 letech změnila společnost, tak jasně vidíme, že Eurojust má čím dál více práce. V uplynulých měsících dostali více než 900 případů evropského zatýkacího rozkazu. A když hovoříme o otázce vzájemné důvěry, která je základem tohoto mechanismu, a o potřebě harmonizace, to je věc, kterou pozorujeme v oblasti organizovaného zločinu a přeshraničního zločinu. Také upozornili na jeden citlivý a důležitý bod, a sice to, že nezasahují do žádných konfliktů či sporů, které souvisí s evropským veřejným žalobcem. To je něco jiného. Jak jsem říkala, finanční otázky by mohli kolegové řešit. Ta prezentace konkrétních případů byla, jak už jsem říkala, mimořádná, protože nám přinesla reálný náhled na to, jaká je situace v šengenském prostoru. Pro dobro, ale také pro zločin. A jak k tomu musíme přistupovat, a eh, aby zde vládla spravedlnost a ne beztrestnost. Všechny ty mechanismy harmonizace, využívání soudní spolupráce a využívání těch velkých nástrojů, jako je evropský zatýkací rozkaz, nebo spolužití s tím novým nástrojem Evropské prokuratury, Evropského veřejného žalobce, to jsou další věci, které vyplynuly z naší výměny názoru. A pak jsou zde další velmi konkrétní a technické otázky. Vše, co souvisí se systémy. Digitální systémy, internetové systémy, vše, co může zastarat, pokud nebude náležitě aktualizováno. a tím se může opravdu řešení těchto otázek zpomalit a zkomplikovat, pokud nebudou dostatečné finanční prostředky a technické prostředky, protože vše potřebuje technický pokrok a když Eurojust nebude aktualizován, tak by mohl být do budoucna neefektivní. To nám tedy bylo na naší misi řečeno. Vzhledem k tomu, že je zde předseda Eurojustu, můžete vést velmi otevřenou výměnu názoru. Děkuji. Děkuji, paní Urtundue. Pan Vince byl také členem delegace. Chcete k tomu něco dodat? Já. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jenom pár věcí k té naší misi, která opravdu byla velice důležitá, jak řekla paní kolegyně. Děkujeme panu Hamranovi a celému jeho týmu za to, že nám poskytli tak celistvý obraz o aktivitách agentury. To na nás opravdu docela zapůsobilo, protože je tady velká, široká paleta případů a 6500 případů jenom z roku 2018 to nám ukázalo, jak velká práce to je pro těch 300 lidí, kteří tam pracují. Viděli jsme, jak je, spolupracuje agentura, jak budují databázy svých vědomostí, které ší, potom sdílejí s členskými státy. Pak tady máme samozřejmě důležitou spolupráci mezi Eurojustem a dalšími agenturami, které působí v poli spravedlnosti a základních práv. Je tady veliký bezpečnostní řetězec, a cílem je završit eh, ty složité případy na základě koordinované spolupráce při stíhání a jurisdikci. Také je tady spolupráce s Europolem, řeší se otázky kybernetické zločinnosti, terorismu a tak dále. Co se týká vztahu s EPO, tak je nám líto, že bohužel nesídlí ve stejném městě, tak aby si mohli eh, vyměňovat přímo zkušenosti, ale přesto si myslím, že jsou tam kanály, jak efektivně sdílet eh, informace vzdor fyzické vzdálenosti. Také jsou tady jistá místa, kdy ty agentury spolupracují nebo jejich aktivity se překrývají. My to budeme sledovat, až EPO začne pracovat a pak si vyžádáme zprávu od obou agentur. Co se týká extrateritoriální spolupráce, tak velké množství dohod s třetími zeměmi jsou vzorem skvělé spolupráce s třetími zeměmi. My víme, že zločin na hranicích nestaví a rozhodně nestaví na hranicích Evropské unie, takže budeme spolupracovat na rozšiřování kontaktních bodů a budeme chtít si vyměňovat informace s třetími zeměmi, protože to je v životním zájmu, tak abychom eh, spolupracovali s třetími zeměmi. Je to základní role Eurojustu v bezpečnostní architektuře EU. My bychom žádali Eurojust, aby lépe komunikoval, protože po některých zásadních případech členské státy si tak říkají osobují kredit za úspěch, i když ten třeba je způsoben spoluprací s Eurojustem. To není problém, ale veřejnost by měla vědět, že Eurojust hraje zásadní roli v, ve spolupráci v oblasti justice, měla by mít povědomé o, povědomí o úspěších Eurojustu. Agentura nám nabídla prezentovat eh, některé ty výrazné případy, může to udělat během zasedání in camera. Velice důležitý aspekt je otázka rozpočtu. Eurojust je jenom malou součástí eh, rozpočtu na bezpečnostní řetězec. Víme, eh, že jenom eh, jednoprocentní nárůst rozpočtu Eurojustu v dalším víceletém finančním rámci je eh, ve fázi, kde jiné, kdy případy, počet případů roste v dvouciferných procentech, tak to opravdu by mohlo bránit aktivitám Eurojustu a omezit eh, dopady na ty nejzásadnější projevy zločinnosti, jako je terorismus, organizovaná zločinnost a tak dále. To znamená, je třeba s komisí v rámci jednání o návrhu VFR ještě jednat o rozpočtu, budoucím rozpočtu. Tak eh, děkuji a budeme pokračovat v tom, abychom byli silným partnerem. Děkuji, pane Vinče, děkuji vám. Pokud eh, nikdo z dalších členů této mise do Hágu nechce pohovořit. Vrátíme slovo zpátky na pódium a poprosíme pana předsedu Eurojustu. Buďte vítán a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dobrý den všem. Jsem tady proto, abych vyjádřil to, že jsme vám vděční za vaši podporu v oblasti rozpočtu pro rok 2020 a děkuji obecně za vaši podporu, protože díky tomu máme lepší finanční vyhlídky na tento rok. Také děkuji eh, kolegu Lorantovi za eh, dobrou diskusi. Hodně jsme se naučili té diskusi. Doufám, že vy jste se ponaučili něco zase od nás. Všechno, co tady bylo řečeno, mohu jenom potvrdit a také Děkuji za pozvání sem na výbor Libe, abychom hovořili o skutečných případech, skutečných problémech, takže my opravdu jsme tu pro vás, máte o to zájem. Za prvé, ve vztahu k té zprávě o misi chci říct, že jsou tady hlavní problémy, výzvy, obtíže a dnes bych se na to všechno chtěl podívat, ale z jiné perspektivy. Opravdu si myslím, že spolupráce mezi členskými státy nikdy nebyla tak dobrá, jako je dnes. Tak dobrá a tak intenzivní. Myslím si, že čísla, která uvidíte nebo která jste již mohli vidět, to jenom potvrzují. Členské státy spolupracují stále více a pokud se ohlédneme na dobu před 20 lety, tak jsme neměli eh, Eurojust, neměli jsme evropský zatýkací rozkaz, neměli jsme evropské vyšetřovací týmy a opravdu po mém soudu se pohybujeme správným směrem, směrem od izolace ke spolupráce. Samozřejmě výzvy tady sále jsou, ale mnohých úspěchů jsme už dosáhli a to i díky vaší práci a vaší podpoře vztahu k případům, tak Eurojust otevřel v minulém roce skoro 4 tisíce nových případů. Eh, spolu s těmi předchozími, které už běží, máme asi 8 tisíc případů, což jsou hlavně případy ze zemí EU, ale také jsou to případy, eh, které souvisí s třetími zeměmi. Koordinujeme a podporujeme členské státy v 1400 eh, velkých velkorozsahových operacích, kde jsme organizovali 430 koordinačních schůzek. Během těchto schůzek eh, vyšetřovatelé orgány trestního stíhání se vyměňovaly informace o podezřeních a podezřelých, hovořili spolu, protože jsme identifikovali paralelní šetření a museli jsme řešit konflikty jurisdikcí a rozhodnout, kdo bude co stíhat v té zločinecké síti. Řešili jsme mnoho různých problémů, včetně rozdílů v právních systémech, diskutovali jsme o strategiích, diskutovali jsme o tom, když eh, dojde k zásahu kriminálních skupin, tak jak koordinovat eh, Eh, příkazy k domovním prohlídkám a tak dále. Máme docela působivé výsledky, když jsou to výsledky členských států. Kolegů, my jim eh, pomáháme v dosahování těchto výsledků. V osmi z těch případech jsme se dohodli, kde stíhat podezřelé. Organizovali jsme zadržení víc než 2500 podezřelých a usnadnili jsme tisíce evropských zatýkacích rozkazů a dalších dožádání pro vzájemnou právní pomoc. Také bych chtěl zdůraznit roli spojených vyšetřovacích týmů, které hrají zásadní roli v boji s přeshraničním zločinem 272 takovýchto týmů mají naší podporu nejenom finanční, ale také i technickou a expertní. Takže to po mém soudu je svědectví o tom, že tato koncepce spolupráce funguje a ukazuje to, čeho mohou členské státy dosáhnout s podporou agentury typu Eurojust. Myslím, že s pohledem dopředu je také důležité, a stále to opakuji, že jsou před Eurojustem tři výzvy. Jedna globalizace, protože opravdu jsme stále více bez hranic a e, získáváme důkazy přeshraničně, Další je digitalizace, to je další velký problém, který je před námi, protože hlavně, když eh, si vyměňujeme digitální důkazy, tak někdy jsou to gigabajty až terabajty informací a dnes nemáme kanály, zabezpečené komunikační kanály, které by podporovaly výměnu eh, těchto dat v tomto rozsahu digi, iniciovali jsme projekt digitální bezpečnosti, to je velice důležitá věc. A třetí velká výzva před všemi institucemi EU jsou peníze a finance a zdroje. Chtěli bychom eh, být důvěryhodní, chceme nést svou odpovědnost, děláme své domácí úkoly, reformujeme svou organizaci, aby byla ještě efektivnější a e, chceme alokovat stále více peněz do aktuálních případů. Děkuji vám za spolupráci a očekávám vaše otázky. Děkuji, děkuji pane Hamrané, děkuji. Já bych si při prezentaci přál, že my poslanci bychom lépe komunikovali vůči občanům EU, tak aby občané věděli, jaký je rozsah výzev a odpovědnosti těch, jaké nástroje máme k dispozici ve spolupráci v trestních věcech. Nejenom, aby měli pocit, že se sem dávají peníze, my opravdu efektivně chceme vykonávat třeba evropský zatýkací rozkaz, což je věc, o které se diskutuje, na kterou se soustředí naše pozornost. A každý musí udělat svůj díl práce a odpovědnosti. Tak teď máte, kolegové, možnost reagovat Přál bych si, aby občané EU měli lepší povědomí a je to naší eh, povinností je o tom informovat podle svých sil a možností informovat o existenci takovýchto agentur. Takže, kolegové poslanci, prosím, hlašte se, můžete se vyslovit k té prezentaci. Za prvé návrh zprávy o pracovní cesty výboru do Hágu a prohlášení pana předseda Eurojustu. Pan Peters. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci pogratulovat eh, předsedovi Eurojustu. Jak už tady zaznělo, Eurojust je velice důležitá instituce a musíme mít větší povědomí o té skvělé práci, která se tam už léta odvádí. Mám dvě otázky. Za prvé, už se to částečně zmínil, využití dat jako důkazů. V podstatě jsou dva modely. Můžete používat data, když to není zakázáno, anebo nemůžete používat data, protože to není povoleno. Takže má první otázka, jak se vyvíjí ta debata v tuto chvíli. Druhá věc, to jste také zmínili a my to dobře známe, když Eurojust pracuje, jak pracoval v minulosti, tak potřebujete jistý rozpočet. Samozřejmě musíme najít eh, rovnováhu mezi rozpočtem pro Frontex, který je ohromný, a eh, rozpočtem pro Eurojust. A co si o to myslíte? Děkuji. Děkuji. Teď paní Sipl. Děkuji. Děkuji i za tuto prezentaci. Ráda jsem slyšela, že zcela evidentně uh, spolupráce mezi Eurojustem a dalšími orgány se rozvíjí v posledních letech. To je dobrá zpráva. Na druhou stranu opakovaně slýcháme, že spolupráce je nedostatečná nebo se nevyužívá protože různí úředníci z různých agentur dokonce ani nemají povědomí o prostředcích. Takže myslíte si, že v členských státech a úřadech potřebujeme víc vzdělávání a školení o tom, aby každý věděl, jaké prostředky jsou k dispozici, jakým způsobem jich využívat, aby bylo povědomí o formách spolupráce, která je možná. Také bych se ráda vrátila k jedné z těch posledních věcí, které jste zmínil. Hovořil jste o důkazích a o objemu dat, které se někdy objevují. Takže v těchto případech um, nejsou zabezpečené komunikační kanály. Můžete trošku víc říct o tom, kde chybí ty kanály, zda je to v Europolu, ve výměně v členských státech, tak abychom věděli, jak dál. Na to děkuji, paní Sipl. Další kolega, děkuji. Dobré ráno všem a děkuji kolegům za tu informaci. Chtěl bych se zeptat na něco podobného jako mý předřečníci. Máme tady tu rozpravu o teroristickém obsahu online a e-důchazech. Eh, už jsme měli krátkou informaci o stavu šetření a my známe některé praktické zkušenosti. Mohli byste říct něco o tom, co si myslíte, jaké přeshraniční nástroje vám chybí? O čem vy si myslíte, že to vyšetřovatelé a prokurátoři postrádají, aby mohli lépe postupovat proti zločincům a jak eh, to sami vidíte, jaká by se měla vést jednání? Všechno z takové té mm, úplně operativní perspektivy, protože um, chceme vědět, jak nejlépe posloužit vyšetřování teď hned. Děkuji. Kiniči. Paní Kiniči, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Hamranovi za to, že přišel mezi nás a také za ten důležitý příspěvek Eurojustu k soudní spolupráci mezi členskými státy. Jsem opravdu ráda, že se tato spolupráce neustále zlepšuje. Děkuji paní Pegasa Urtundua za její práci i jejím kolegům, kteří se účastnili mise. Mám pár otázek pro pana Hamrana. Pokud jde o možnost neustále zefektivňovat spolupráci mezi členskými státy v boji proti především tedy organizovanému zločinu, tak závazné, závažnému zločinu, o kterém hovořila paní kolegyně Pagasa Urtundua i vy, Potřebujeme na evropské úrovni legislativu, která bude jednotněji přistupovat k tomuto problému. Potřebujeme skutečnou strategii boje proti organizovanému zločinu na celoevropské úrovni. A pak zde mám trochu specifičtější otázku. Vy jste zdůraznil problémy, na něž narazí Úřad Evropského veřejného žalobce ve spolupráci s třetími zeměmi. A to je určitě velmi relevantní aspekt, nejen pokud jde o finanční zločiny poškozující Evropskou unii, ale i obecně, pokud jde o závažné přeshraniční zločiny. Z vaší zkušenosti, z Eurojustu, který má kontakt s více než 50 evropskými zeměmi. Jak myslíte, že by se mohl tento problém řešit? Například eh, náš národní eh, prokurátor, eh, který se zabývá bojem proti mafii, několikrát tady hovořil o té pozici koordinačního soudce, který koordinuje boj proti mafii a proti terorismu a koordinuje to v Itálii i ve spolupráci tedy s Nigerií. Takže myslíte si, že by něco takového mohlo být, eh, že by takováto osoba, která bude zajišťovat koordinaci, mohla přispět eh, k lepší spolupráci s třetími zeměmi. A k tomu, co říkala paní Pagasa Urtundua i vy, vzhledem k tomu, jakou činnost realizuje Eurojust, eh, že by si určitě zasloužil větší finanční prostředky a tento parlament to určitě podpoří. Děkuji, pan Sarsalechos. Děkuji, pane předsedo. Je velmi pozbudivé vyslechnout si zprávu našich kolegů, především paní Pagasa urtundui A je také velmi pozbudivé vyslechnout si slova pana předsedy Eurojustu o stavu soudní spolupráce v Evropské unii. Je zjevné, že boj proti organizovanému zločinu má pouze jednu možnou odpověď, a sice posílit, usnadnit a formalizovat mechanismy přeshraniční spolupráce. A v tomto smyslu si myslím, že Eurojust je velmi platným nástrojem Unie. A určitě je nedostatečně využíván. A vzhledem k účinnosti, o které jasně svědčí tyto údaje, bychom se měli zamyslet nad tím, jak dosáhnout toho, aby Eurojust mohl využít veškerého svého potenciálu k tomu, aby prohloubil spolupráci, která spočívá na důvěře. Já plně, souhlasím s výzvami, o kterých hovořil předseda Eurojustu, pokud jde o budoucnost, jsou to výzvy, které se týkají i nás a s legislativní agendou, eh, kterou musíme rozvíjet a které jsou úzce propojeny. Nemůžeme globalizaci oddělit od digitalizace a v tomto smyslu by mě zajímal názor předsedy Eurojustu na problémy které vyplývají z nedostatečné harmonizace, jak v trestní oblasti, tak v procesní oblasti, v různých evropských legislativách. A také, jaká řešení vidí, co by mohlo na pomoci procesu harmonizace v této oblasti. Děkuji, pan Račvany. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl eh, v této oblasti, v této agentuře před pár týdny. Udělalo to na mě velký dojem a souhlasím s tím, co zde říkal náš pan předseda, že musíme informovat o Eurojustu také naše spoluobčany. Pan Hamran hovořil o třech výzvách. Je vždycky obtížné hovořit o penězích, o zdrojích, to je ta třetí výzva. Ale já si myslím, že bychom měli poskytovat více informací na toto téma také, když se díváme do budoucna, jak chceme bojovat proti organizovanému zločinu. Já chápu, že to musí být udržitelné do budoucna. Ne, abyste vždycky museli žádat o další peníze, když vidíme, jak narůstá rozpočet Europolu. A také ta spolupráce do budoucna s EPPO. Takže vám dám příležitost k tomu, abyste vyslal toto sdělení také směrem k naší frakci. Paní Intveld? Děkuji, děkuji pane Hamrane za vaši prezentaci. Mám jednu poznámku, jednu otázku. Chci navázat na to, co zde říkali kolegové o prostředcích, které potřebujete, abyste mohli odvádět vaši práci. A samozřejmě zde máte podporu tohoto parlamentu, ale možná můžete něco říci o rozpočtovém mechanismu, protože pokud tomu dobře rozumím, tak Eurojust je na jiné rozpočtové lince, což není velmi nápomocné. A moje druhá otázka. Můžete říci něco o vývoji, který pozorujeme v některých členských státech, kde vlády přejímají kontrolu soudnictví ale také prokuratury státního zastupitelství. Znepokojuje vás to? Děkuji, už žádnou jinou ruku nahoře nevidím, ale jak vidíte, pane Hamrane, ještě chcete něco říci, tak prosím stručně, než vrátíme slovo na podium. Děkuji, já jsem zvedal kartu, ale asi jste si toho nevšimnul. Velmi stručně děkuji k této prezentaci. Teď děkuji za tuto prezentaci a gratuluji k výsledkům. Všichni si uvědomujeme, že pokud chceme spravedlnost v Evropě, potřebujeme silnější instituce, větší spolupráci a myslím si, že to je úkol i pro nás v Evropském parlamentu. Je to důležité i pro relevantní orgány v členských státech. Eurojust potřebuje mít silný hlas také v členských státech. Pár bodů, které zde chci uvést. Minulý měsíc, tedy v prosinci, Došlo k malé změně v Eurojustu. Tam v Hágu je trvalý požadavek na přítomnost zástupců členských států. Takže jak vnímáte tuto transformaci? Jak to ovlivní váš chod? Zaznamenal jste nějaké změny? A druhá věc se týká spolupráce s jinými evropskými agenturami. Můžete se vyjádřit především o spolupráci s Europolem, ale další důležitá otázka pokud o rozpočtové záležitosti, jak vidíte příští dělbu práce s Evropským úřadem veřejného žalobce? Děkuji, pane Bilčíku, jak jste viděli. Pan Hamran, pane Hamrane, vždycky, když sem přijdete, tak zde máte plnou podporu členů výboru LIBE. To je opravdu zjevné a z dobrých důvodů. Ale další bod na pořadu jednání máme v 10.15. Vidím, že pan komisař Reinders už je tady, takže teď máte méně než 10 minut, abyste reagoval na specifické otázky, které zde byly položeny, pokud jde o relevantní kompetence Eurojustu. Prosím. Thank you so much. Děkuji. Děkuji vám za všechny otázky. Ehm, jsem teď trochu nervózní, když mám hovořit přítomnosti svého komisaře, ale začnu tou první otázkou, která, kterou položil pan Peters a souvisí s, tím, s těmi dvěma koncepty přípustnosti důkazů. Pro ty, kdo ty dva koncepty neznají, tak opravdu v EU my máme dva různé přístupy, co se týká přípustnosti důkazů. V jedné skupině zemí je to tak, že jenom to, co zákon určuje, je vnímáno jako přípustný důkaz, co není konkretizováno zákonem, reálně nemůže být použito. Pak máme druhou skupinu zemí, třeba skandinávské země, kde je všechno přípustným důkazem, pokud to není zakázáno zákonem. Takže z tohoto pohledu musím říct, že máme příležitostně trochu problémy s těmi dvěma různými koncepty, ale důležitý je dialog mezi soudními orgány a orgány trestního stíhání, protože všechny eh, rozdíly je možné probrat v diskusi. To je role Eurojustu a role koordinačních schůzek. Já si nemyslím, že je to něco, co by mělo vzbuzovat velké obavy. Vím, že Evropská komise plánuje podívat se na tuto materii, na tuto věc a my samozřejmě jsme připraveni ke spolupráci v této věci. K rozpočtu a hlavně víceletnému finančnímu rámci, což v tuto chvíli pro nás je docela nízké, to nám dělá starosti. Vidíme, že roste počet našich případů, a roste rok od roku, dvouciferně to roste, zase minulý rok jsme zaznamenali nárůst 17 v těch případech, které napadly. Rozpočtové orgány ale nejsou připraveny nám dávat tolik peněz, ale my se domníváme, že je tady zásadní vést dialog s komisí, s Evropským parlamentem a s členskými státy. Je třeba vysvětlovat, co děláme a proč je důležité eh, změnit rovnováhu víceletého finančního rámce. To znamená, že musíme zdůraznit eh, spolupráci v oblasti justice, nejenom v oblasti těch orgánů vynucujících trestní právo. Paní Sipl se ptala na školení a vzdělávání personálu. Já si myslím, že nejlepší podpora... Paní Sipl, pan Hamran hovoří k vašemu tématu. Děkuji a omlouvám se. Nevšiml jsem si, že debatujete, prostě jsem šel podle svých poznámek, tedy omlouvám se. Uh, větší školení. Já si myslím, že nejlepší podpora naší přidané hodnoty je v tom, když eh, orgány činné v trestním stíhání mají naší pomoc a asistenci. Musí vědět, jaké jsou kompetence, jaké jsou rozdíly mezi Europolem a Eurojustem. Vždycky můžeme mít více peněz na SIPOL nebo další. To je zásadní věc. Co se týká těch zabezpečených komunikačních kanálů, víte, že tady máme síť Siena pro ty orgány trestního práva, ale bohužel nic podobného zatím nemáme pro Eurojust nebo orgány justice. Rádi bychom měli přesně to tež a rádi bychom chtěli používat již stávající technologie, různá technická řešení, pro orgány justice. Dokonce síť Siena není schopná předávat velkoformátové, velkoobjemové data dokumenty, tak Europol teď pracuje na novém upgradeu sítě Siena. Zase je to otázka peněz a priorit. Ta další otázka co stále postrádáme, jaké nástroje chybí. Já myslím, že v posledních deseti letech jsme vybudovali velice pěkný balíček právních nástrojů a já si myslím, že tento balíček je docela celiství, kompletní. Zatím není nějaký nástroj, který bychom velmi potřebovali ve vztahu k té spolupráci v oblasti justice. A myslím si dokonce někdy, že máme až příliš mnoho nástrojů a dosáhli jsme stupně, kde bychom spíš měli zjednodušovat a konsolidovat, podívat se na implementaci různých právních nástrojů v členských státech, protože, jak ukazuje praxe, Různé členské státy implementovaly různé evropské nástroje různým způsobem. To by tedy měla být jistá priorita. Co se týká spolupráce s třetími zeměmi a IPPO, e to si myslím, že je dost dobrá otázka. Víte, když jsem před několika lety studoval práva, tak mi říkali, že jsou dva subjekty mezinárodního práva a to jsou státy a mezinárodní organizace. A dnes EPPO není součástí žádné úmluvy o spolupráci v oblasti justice. Vím, že práce tady pokračuje a jsou tu návrhy, jak na to reagovat. Jeden z návrhů je, že členské státy budou notifikovat EPPO jako kompetentní národní orgán pro šetření velkých eh, případů, případů podvodu nad 10 eh, milionů eur. Pak je tady otázka, jak na to reagovat. Můžeme to deklarovat, ale za to budou přijímat třetí země, to ukáže až čas. Tedy po mém soudu Tohle je opravdu věc napováženou a dnes nikdo neví, jak třetí země na to budou reagovat. Musím říct, že je to docela neobvyklý koncept, protože opravdu EPPO je první krok k federativnímu modelu, ale EU není federativní stát. To tedy může být jistý zádrhel budoucnosti, aspoň já si to myslím. Co se týká spolupráce s třetími zeměmi a členskými státy, já si myslím, že tohle je pro nás priorita. Vidíme tady rostoucí potřebu získávat důkazy nebo vykonávat třeba zatýkací rozkazy v třetích zemích. Proto je priorita zlepšit spolupráci s třetími zeměmi a mít nejenom kontaktní body v 52 zemích, ale mít více dohod o kooperaci s třetími zeměmi, abychom neměli tu spolupráci ad hoc, ale aby to bylo založeno na nějakém systému, robustním systému. Co se týká nedostatečné harmonizace toho materiálního a procedurálního práva, tak musím říct, že si myslím, že díky institucím typu Eurojustu a díky dialogu mezi praktiky můžeme akceptovat rozdíly v legislativách. A říkával jsem, že příliš mnoho harmonizace může být na škodu, takže já si myslím, že jako členské státy bychom měli zachovávat svou kulturu, identity v právu a měli bychom mít eh, nějakou nadstavbu, která nám umožní spolupracovat. Takže díky Eurojustu můžeme mít rozdíly, protože dialogem ty rozdíly můžeme nějakým způsobem zpracovávat. Dále otázka pana Bilčíka související s přítomností. Já bych eh, řekl, že eh, přechodná období a nové nařízení to je opravdu nové, je tady od začátku prosince, je tedy příliš brzo na to říct, jaké to bude mít efekty, ale myslím si, že je velice pozitivní, že ty členské státy, které mají různé, které měly různé priority, jsou teď v Eurojustu a máme komise zastoupenou v našich řídících orgánech a my to vnímáme jako velice slibný vývoj a doufáme, že bude pokračovat. A co tam ještě bylo? Pokuste se to schrnout, říká pan předseda. Uh, Ještě tady padly dvě, tři otázky související s víceletým finančním rámcem. Proč s ním nejsme spokojeni a proč si myslíme, že náš rozpočet by měl být posílen. Za prvé vidíme stále více případů, které s Eurojustem souvisí. Je tady větší poptávka po finanční podpoře ze strany členských států. Musíme tedy uznat, že přeshraniční případy jsou prostě nákladné. Musí se tam překládat, eh, musí se tlumočit, musí se cestovat. Tedy bohužel národní rozpočty nejsou dimenzovány na ty velké případy. Pak stále rostoucí komplexnost. Vidíme více multilaterálních případů v Eurojustu a také vidíme, že právní rámec je stále komplexnější a vyžaduje to dialog a my si myslíme, že díky těm jednotným společným vyšetřovacím týmům a intenzivní spolupráce bychom mohli lépe podporovat, pokračovat v té stávající podpoře. Dobrá zpráva je, že komise nás podporuje a my si myslíme, že společně dosáhneme lepších výsledků. A ještě jednou vám děkuji za váš zájem a otázky. My děkujeme vám, pane Hamrané. Děkuji všem, kdo se účastnili rozpravy. Eh, velice si vážíme toho, že jsme měli příležitost dostat aktuální informace od Eurojustu, také informace o budoucnosti, perspektivách a výhledech, hlavně co se týká článku 86 smlouvy o fungování EU. Je jasné, že EPPO Eh, by se měla opírat o zkušenosti a expertní vědomosti Eurojustu. My tedy doufáme, že vás tady budeme vítat často. Častěji. Děkuji vám. We wave Mr. Hamran goodbye. Tedy máváme na rozloučenou panu Hamranovi a vítáme pana komisaře Reindrse tady na pódiu. Buďte vítán, pane komisaři. Tak, tohle je bod číslo 10 návrhu pořadu jednání. Strukturovaný dialog s komisí, s komisařem pro spravedlnost Didierem Reindersem. Tohle je příležitost aktualizovat naše informace o jeho portfoliu, hlavně právní stát, ochrana údajů, spolupráce v oblasti justice, hlavně v trestních věcech a zbytek eh, jeho relevantního portfolia. Eh, otevřeme rozpravu pro koordinátory a pak samozřejmě i pro ostatní poslance, kteří se budou chtít k tomuto portfoliu vyjádřit, takže prosím, přihlašte se, my si vás všechny poznamenáme, ale mějte na paměti, že čas na to máme od teď do 11.45, kdy nás čeká e, přijetí e, zástupců chorvatského předsednictví. Takže Eh, ti nás budou informovat o svých eh, prioritách. Teď vítáme pane komisaře Reindrse. Děkuji, pane předsedo. Velmi rád eh, jsem zpět ve výboru Libe. Hodně jsme diskutovali o specifických situacích v konkrétních státech, pokud jde o právní stát, ale teď bych rád prezentoval takovou obecnější vizi. Jsem velmi rád, že zde mohu hovořit eh, o svém portfoliu. Velmi úzce chci spolupracovat s parlamentem a výborem LIBE. Říkal jsem to už začátkem října na slyšení v Evropském parlamentu. A takovéto výměny jsou skvělou příležitostí. Diskutovali jsme o důležitosti právního státu v různých příležitostech. Je to předpoklad pro demokracii a základní práva, ale také účinné uplatňování evropské legislativy. Pro vzájemnou důvěru, pro vnitřní trh a také pro prostředí, které je příznivé vůči investorům. Musíme jít cestou mechanismu pro právní stát Předsedkyně komise mě pověřila vedením této práce a koordinací výroční zprávy. Komisní zpráva, každoroční zpráva o právním státu se bude týkat všech důležitých bodů, například nedostatku efektivní eh, soudní ochrany ze strany nezávislých soudů, nedodržení oddělení pravomocí, kapacita členských států bojovat proti korupci a kdy je to propojeno s uplatňováním eh, legislativy EU, také otázky plurality médií. Ve zprávě z roku 2016 eh, parlament eh, se k těmto věcem vyjádřil a také Libe připravuje další aktualizovanou zprávu z vlastní iniciativy tento rok. Začnu procesem, který se týká roční zprávy pro tento rok. Parlament a rada doufám, budou spolupracovat. Musíme zahájit neformální meziinstitucionální dialog, abychom společně tento proces vybudovali konstruktivním a inkluzivním způsobem. Zahájím tento proces a počítám s vaší podporou. Je také klíčové rozšířit dialog nad rámec Bruselu. Musíme komunikovat s národními parlamenty. Doufám, že společně s vámi můžeme posílit meziparlamentní spolupráci v oblasti otázek právního státu. Dámy a pánové, musím zdůraznit, že diskuze o novém mechanismu by neměly odklonit naši pozornost od stávajících výzev, eh, pokud je o právní stát v některých členských zemích. Nedávno jsme diskutovali v tomto výboru i na plenárním zasedání o situaci v Polsku, Maďarsku, na Maltě, takže dnes nebudu opakovat to, co jsem už dříve řekl. Teď dovolte, abych se zmínil o klíčové záležitosti, která umožní našemu právnímu systému, vést včasné vyšetřování a postavit zločince před soud. Mluvím o nařízení a směrnici o elektronických důkazech. Vítám pokrok, kterého dosáhl tento výbor při definování svého stanoviska k návrhu v oblasti elektronických důkazů. Ale komise si není vědoma příštích kroků a nezná harmonogram v parlamentu. Chápu pozice jednotlivých frakcí, pozměňovacích návrzích, eh, které jsou odlišné v mnoha aspektech. Mé služby jsou eh, připraveny společně s vámi analyzovat eh, praktické dopady různých možností, které před námi stojí. Praktici potřebují naléhavě tento nástroj a já jsem si jist, že mnozí rádi přispějí také do vaší debaty. Pořád ještě čelí spoustě problémů, když se snaží získat elektronické důkazy. Tyto problémy nemohou být vyřešeny uspokojivým způsobem současnými nástroji a postupy, které nejsou přizpůsobeny digitálnímu světu. Elektronické důkazy mají specifické parametry, které musí být řešeny specifickým způsobem. Jak možná už víte, 27 vysoce postavených prokurátorů z 13 členských států zaslalo otevřený dopis, eh, který uvádí důvody pro legislativu v oblasti elektronických důkazů. Všichni máme stejný cíl, takže pracujeme spolu, abychom našli dobré a vyvážené řešení. Oběti zločinu musí vědět, že internet není beztrestnou oblastí. Má práce zahrnuje také posilování práv obětí. Máme sice legislativu, ale ne všechny oběti mohou uplatnit svá práva. A proto jsem nakloněn vytvoření evropské strategie o právech obětí pro rok 2024. Měla by navrhnout jasné, horizontální a dlouhodobé akce, které mají za cíl posílit práva obětí v Evropské unii. Tato strategie by měla zahrnovat konkrétní kroky pro posílení spolupráce a koordinace a zajistit také lepší ochranu nejzranitelnějších obětí. Usnadnit přístup obětí k očkodnění. Strategie by také měla mít externí dimenzi a měla by zajistit lepší práva všem občanům, které se staly obětí trestných činů v třetích zemích a měla by také podporovat hodnoty všude ve světě. Klíčovou prioritou pro mě je Evropský úřad veřejného žalobce. Plně podpořím paní Kohezi, aby se EPPO stal funkčním úřadem už na konci tohoto roku. Jako dalším, další krok doufám, že Rada brzy jmenuje kolegium EPPO, aby se zrychlil celý proces. EPPO bude mít za úkol pracovat s různými národními legislativami a proto je důležité, aby došlo ke zblížení trestního práva a především procesních práv. Mou prioritou bude zajistit náležitou implementaci legislativy EU v této oblasti. Komise také vydala zprávu, prováděcí zprávu ke směrnici o procesních právech. Svědčí o tom, že jsou zde ještě problémy, pokud jde o klíčová ustanovení směrnice. Budeme pokračovat v úsilí s členskými státy, s občanskou společností, se zúčastněnými stranami, abychom zajistili, že práva, o kterých směrnice hovoří, budou skutečnými právy v každodenní praxi. Ať už je jde o policejní stanice a nebo soudní síně. Také evropský zatýkací rozkaz eh, bude zpracován ve zprávě, která bude zveřejněna v polovině roku 2020. Těším se také na zprávu parlamentu, která bude doplňkem ke zprávě komise a eh, zaměří se na praktické aspekty evropského zatýkacího rozkazu. Já určitě zanalizuji návrhy parlamentu a budu s nimi náležitě pracovat. Komise nebude váhat posílit evropskou legislativu, i když to bude nutno cestou řízení o porušení povinnosti, pokud je o legislativu o ochraně osobních údajů. Komise zažalovala dva členské státy, a žádala o pokuty, protože nedošlo k náležité transpozici odpovídající směrnice. Probíhají také řízení o porušení povinnosti, o nesplnění povinnosti se dvěma členskými státy. Pokud jde o GDPR, musíme úzce spolupracovat s členskými státy a s Evropskou radou pro ochranu osobních údajů, abychom zajistili jednotnou aplikaci. V květnu zpráva o hodnocení GDPR, především pokud jde o mezinárodní transfery a také konzistentnost eh, ve spolupráci mezi orgány na ochranu osobních údajů. Takže to bude tedy vydáno v květnu, tato zpráva. Samozřejmě se těšíme na to, že dostaneme také příspěvek z Evropského parlamentu. Rada také dokončuje revizi přeskum, který zahájila už předcházející komise, abychom zjistili, jaké nástroje musí být přizpůsobeny Evropské směrnici o ochraně osobních údajů. Evropská legislativa o ochraně osobních údajů je modelem pro celý svět. Parlament Jižní Koreji tento měsíc přijal zákon, který posílí vymáhací pravomoci nezávislého úřadu na ochranu osobních údajů v Jižní Koreji. Jak víte, nezávislý orgán s klíčovými, nebo tedy s vymáhacími pravomocemi je klíčovou záležitostí a klíčovou podmínkou. V současné době pracujeme s korejskými protějšky na tom, abychom našli řešení pro stále existující rozdíly mezi našimi systémy, ale měli bychom v příštích měsících přijmout rozhodnutí o adekvátnosti. Ještě na závěr pár slov o práci komise, pokud jde o umělou inteligenci a návaznost na otázku základních práv. Ochrana nebo legislativa o ochraně osobních údajů a sekundární legislativa bude chránit základní práva, pokud jde o umělou inteligenci. Ovšem účinnost eh, AKI, Evropského AKI základních práv, eh, je trochu ohrožena určitou nejasností při implementaci, protože není to úplně průhledné pro národní orgány, včetně soudů. Musíme tedy zajistit, eh, že veřejné orgány budou schopny vykonávat své pravomoci v souladu se svým mandátem. Čím menší dohled budou mít lidé nad umělou inteligencí, tím větší kontroly budou nutné. A to především u aplikací, která ovlivňují nebo zasahují do základních práv. To by mohlo být eh, konkurenční výhodou ve světě, kdy se čím dál více rozmáhají nové technologie. Potřebujeme ty správné inovace. Komise chce zveřejnit 19. února Bílou knihu, kde budou eh, klíčové otázky příštího regulačního rámce pro umělou inteligenci. Chceme, aby umělá inteligence byla vyvíjena v souladu s hodnotami a principy EU a s legislativou EU. Abychom posílili používání umělé inteligence na jednotném digitálním trhu a abychom také vytvořili jasný a předvídatelný rámec. Po zveřejnění Bílé knihy bude následovat veřejná konzultace. Doufám, že tato úvodní prezentace vám poskytla dobrý přehled o mých současných prioritách v oblasti působnosti výboru LIBE a těším se na vaše komentáře a otázky. My vám děkujeme za to, že jste přišel mezi nás a poskytl nám aktuální informace o svém programu pokud jde o otázky, které jsou v naší pravomoci. Nejdříve dám slovo koordinátorům a potom zde máme poměrně dlouhý seznam poslanců, kteří se chtějí vyjádřit nebo položit otázky, takže prosím dodržujte řečnickou dobu, protože v 11.45 přijde chorvatské předsednictví, takže nejdříve koordinátoři prosím jen dvě minuty každý z vás, aby dostali slovo i ostatní členové, protože jich poměrně hodně. Nejdříve paní Mecola za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři za tu prezentaci aktivit a plánu po několika týdnech vaší aktivity. V podstatě jde o to, aby eh, Evropský úřad veřejného prokurátora efektivně fungoval. Je třeba zlepšit spolupráci v oblasti prosazování práva. EPPO a zdroje, které bude mít k dispozici a bude mít k dispozici, bude potřebovat pro to, aby mohlo plně fungovat. Můžete nám dát trochu víc informace o tom, co komise um, může udělat pro to, aby tento úřad měl patřičný rozpočet, který povede k tomu, že ten úřad bude zcela nezávislý jakým působem můžete, eh, za, jak můžete zajistit, že ten další rozpočet EPPO bude opravdu nezávislý, jak zajistíte, že v dlouhodobé perspektivě Eurojust a EPPO eh, mohou spolupracovat v tandemu a také během slyšení před parlamentem a tímto výborem, když jste se prezentoval jako kandidát pro toto portfolio, tak jste se prosaz, zasazoval za mechanismus sledování principu právního státu. Mohl byste říct něco o tom časovém harmonogramu a také o tom, jak vnímáte vstřícnost nebo nevstřícnost rady, eh, postupovat v, tom, v tomto tématu. Paní Sipl, dvě minuty. Děkuji. Nejprve bych se ráda vrátila znovu k Brexitu. Včera jsme o tom hovořili, o tom, jak to bude s adekvátním rozhodnutím a jsem trochu eh, překvapená, že komise je optimistická, co se týká konců zavrzežení těch procesů do konce tohoto roku, 11 měsíců. Připomínám všem, že Spojené království je stále ještě členem Evropské unie a částečně dochází k ilegálnímu kopírování údajů z Schengenu. 75 tisíc informací do evropských systémů. Oni říkají, že to byl technický problém, ale nás o tom nikdy nikdo neinformoval. Také připomínám stanovisko generálního zástupce a také bych chtěla zdůraznit, že dokonce i Spojené království nebylo úplně spokojeno s tím, jak se GDPR implementovalo do zákona, hlavně co se týká sankcí, co se týká migrace to by mohlo vést k problémům pro občany EU, kteří získa, zůstají, eh, zůstávají ve Spojeném království. Mohlo by to vést k problémům s jejich právy. Stejně tak jsou problémy se sítí, kritizoval to Evropský soud. Jak tedy můžete mít svůj optimismus, že to završíte do konce roku? A připomínám, že stejným způsobem musíme zajistit, že všechna naše jednání a výsledky se Spojeným královstvím nikdy nepodkopají, nepodkopají standardy základních práv, které na kterých lpíme a musíme lpít. Tak a teď ještě se vrátím k těm elektronickým důkazům. Je hezké, že nabízíte, že vysvětlíte dopady. My jsme o těch dopadech diskutovali dlouho a my bychom preferovali, aby komise udělala tu práci předem. Zjevně neudělala, protože vy jste zmínil dopis některých prokurátorů, ale jsou tady různé názory a dokonce ani oni nejsou všichni šťastní s vaším návrhem. Tedy zcela zjevně Eh, známe váš postoj, víme, že budete bojovat za svůj postoj. Také chápu, že některé politické frakce v tomto domě vždycky budou podporovat váš přístup, ale omlouvám se, eh, my si nemyslíme, že vy byste měli dělat práci eh, parlamentu, my si budeme své stanovisko vypracovávat sami a pak bude na řadě trialog. Když se podíváme na harmonogram, omlouvám se, my máme svůj harmonogram jsem přesvědčena, že eh, budete aktualizovat, ale nepředpokládám, že vy nám budete říkat, jak my to máme dělat. Děkuji. Eh, paní Intveld za Renew. Dobrý den, děkuji pane předsedo za slovo, vítám pana komisaře. Nechci eh, opakovat to, co tady kolegové už řekli, paní Sipl, paní Mecola. Chtěla bych hlavně přivítat ohla oznámení, které jste učinil že bude ta první výroční zpráva o stavu právního státu, to je TRF Pack e takzvaný to mě opravdu těší, že ta zpráva přijde, ale přesto bych chtěla podpořit, vyzvat Evropskou komisi, aby víc propověla zprávu zná podle návrhu parlamentu, aby rozšířila ten rozsah, ne aby se soustředila na ty aspekty institucionálního právního státu, ale všechny aspekty demokracie, právní stát, základní práva, to všechno je od sebe navzájem neoddělitelné. A také bychom rádi, aby tam byla specifická doporučení pro jednotlivé země. A to by se nemělo týkat jenom informací, které poskytnou národní vlády ze zjevných důvodů. A také doufáme, že ta zpráva bude podrobena debatě nejenom parlamentu, ale i v radě a národních parlamentech. To také zaznělo, je důležité zahrnout do hry národní parlamenty. Druhá poznámka taková obecnější reakce na to, co řekla paní Sipl. Evropská komise sama také musí respektovat právní stát a principy. Samozřejmě v bývalých komisích, ale ne ještě v této. Byl tam trend v Evropské komisi naprosto přehlížit eh, stanoviska Evropského soudního dvora nebo Štrasburského soudu a to v situaci, kdy se očekává, že občané se obrazí, odra, obrát, se jí na soud a je jim dáno za pravdu. E, třeba pan Šlims a e, ten štít soukromí, tam komise nedělala, co dělat měla. Takže e, měli bychom být dělí, když kolegové předkládají návrhy, které nerespektují znění ani ducha těchto rozhodnutí. A nakonec ochrana údajů Řekl jste, že budete updateovat třetí pilíř nástrojů ochrany údajů, dřívější třetí pilíř, potom implementace GDPR je nedostatečná. Já si myslím, že to je stále jasnější. To asi souvisí s faktem, že členské státy na to nepřidělili dostatek peněz pro národní orgány, ale možná to souvisí i s tím, že se vlastně jako úplně přesně neví, jak dál, jak tedy vidíte GDPR v tomto kontextu. Děkuji. Připomínám ještě znovu, prosím, zkuste to zvládnout za pár minut, tak abychom mohli dát slovo všem ze seznamu. Ten seznam je dost dlouhý a mm, kolegové poslanci mají tak třeba jedinou možnost eh, oslovit eh, pana komisaře, ale pan komisař by měl mít možnost na to, reagovat, co uslyší od kolegů z poslaneckých lavic. Tedy další paní Strik za zelené. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři za to, že jste přišel a přednesl svou prezentaci. Chtěl bych říct, že se nám zamlouvá, chtěla bych říct, že se nám zamlouvá vaše ambice posílit sledování souladu s, právním, s principy právního státa. Těšíme se na to první výroční zprávu a samozřejmě chceme vidět, jak konkrétní budou ty informace, zda budou reflektovat i informace z jiných zdrojů. Jsme tedy zvědavi na to, jak zajistíte že tam bude důležitá ta zásadní míra nezávislosti poskytnutých údajů a já doufám, že budou nějaká specifická doporučení pro každý členský stát, takže prosím, řekněte nám něco víc o tom, jaká bude vaše metodika, metodologie. A určitě víte, že my bychom rádi viděli ambicioznější kroky komise, tak abych se vypracoval opravdu globální mechanismus, který by se dal používat v různých fázích procesu, abychom měli i větší pobídky od těch preventivních až k tomu poslednímu, článek 7, ale myslím, že i mezi tím lze učinit mnohé. Také bychom rádi věděli, Komise v tuto chvíli zřejmě nezamýšlí přijít s takovým mechanismem, ale uh, Mělo by se alespoň pokračovat dál s dalšími impulzy. Jak chcete vyhodnocovat tu výroční zprávu, pokud uvidíte, že je potřeba ještě víc než tato zpráva? Kdy si myslíte, že něco takového bude a jak to bude s reakcí členských států? Další otázka. Samozřejmě vidíme, že až přijde na článek 7, nedostatek politické vůle znesnadňuje radě nějakou aktivitu, takže budete podporovat členské státy v tom, když budou používat jiné nástroje, třeba mezistátní stížnosti vůči specifickým zemím, které opakovaně nejsou v souladu s principem právního státu. Možná byste nám i o tom mohl něco říct. A poslední otázka. Vzájemná důvěra v trestně právní spolupráci. Já si myslím, že tady máme opravdu riziko zhoršování standardů principu právního státu a mě by zajímalo, zda komise vidí nějakou potřebu větší harmonizace procedurálních pojistek v naší legislativě, něco konkrétnějšího na vyšší úrovni. Děkuji. Teď frakce ID, paní Tardino je tu, nikoliv, pokud to není, tak další koordinátor, pan Jaky, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Na úvod bych rád poděkoval za to, že jste zmínili balíček eh, o důkazech, který je o, tedy o elektronických důkazech, ten je velmi důležitý, pokud jde o boj proti zločinnosti na půdě EU. Samozřejmě je na tom dokumentu potřeba pracovat a já vám za to děkuji. Také jste zmínil, jak je důležité chránit základní práva v Evropské unii. Je to váš úkol. A v souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, jak ochrana základních práv, například článek 12 listiny základních práv, který hovoří o tom, že každý má právo na svobodné schromažďování a združování se, jak je tento bod dodržován ve Francii? V minulém týdnu manifestující právníci byli brutální silou vyhnáni ne z ulice, ale ze soudu, ze soudu v Paříži. Tak jsem se chtěl zeptat, zda pan komisař se chce zabývat tímto zcela bezprecedentním případem porušení zásad práva a nebo v Evropské unii jsou eh, smlouvy platné pro všechny, nebo někteří jsou si rovnější. Hovořil jste také o Polsku. Já jsem se chtěla zeptat na konkrétní záležitosti. Připomínám, že bylo vedeno řízení podle článku 7 eh, proti Polsku. Už se to dostává ke konci a zatím se o tom nehlasuje, protože víme, že zde nemáme potřebnou většinu obsaženou ve smlouvách. A také výčitka vůči Polsku zní tak, že máme politický systém, který eh, vybírá soudce. Ale my vybíráme v Polsku soudce tak, že vybírají soudci a ne politici. Kdybyste chtěl konkrétní důvody, eh, tak mi prosím eh, také řekněte, jaká jsou konkrétní řešení v Polsku, která nefungují v jiných členských státech. Děkuji. Thank you. Now we move to GUE. Děkuji a teď frakce GUE, paní Ernst. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat panu komisaři za jeho úvodní slova, to pro nás bylo důležité. Stále se ukazuje, že otázka právního státu je centrální a jsme velice zvědaví, já jsem zde, pane komisaři, jsme velmi zvědaví, velmi se těšíme na vaši výroční zprávu. Ano, máme s tím velký problém. Potřebujeme takový celostní mechanismus, my jsme o tom hovořili již několikrát, k posílení právního státu je to naprosto nezbytné. Prosíme vás také, abyste vydal doporučení pro jednotlivé země, abyste to tam zakotvil. Ale doporučení to je jedna věc a ta druhá stránka je ta implementace. A pokud se tady nepohneme nepře, tak nemůžeme hovořit o nějakých jiných projektech na nové zákony. Pokud je pak možné, že země to nějak podkopají nebo to vůbec neimplementují, to je důležité. A pak ty elektronické důkazy. Tady sdílím postoj zpravodaje. Ten byl velice jasný. A musím říct, že z pohledu naší frakce si myslíme, že není zcela jasné, zda ten konstrukt, který připravila komise, je smysluplný návrh. To bych ráda potrhla. My o tom velmi pochybujeme. Poslední věc GDPR. Pro nás je důležité, abychom velice detailně prodiskutovali implementaci v členských státech. Existuje řada problémů eh, při implementaci. My si přejeme stejnou implementaci ve všech členských státech, nechceme, aby vznikaly mezery, chceme, aby byla skutečná ochrana osobních údajů. Tady si nepřejeme pouze zprávu, ale prosíme o odpovídající jednání zde na výboru. Děkuji, děkuji, eh, pane komisaři. Vy jste si vzal poznámky, já doufám, že tady že si, že si budete ty poznámky dělat i nadále, protože tady máte opravdu spoustu řečníků, kteří vám chtějí položit otázky, abyste na ně potom mohlo odpovědět eh, tak nějak komplexně, abychom ušetřili čas, eh, protože jinak hrozí, že nebudeme mít eh, příležitost dát prostor všem členům. Ale opravdu prosím, abyste dodržovali časový rámec abyste ho měli na paměti, takže prosím minutu, minutu a půl, aby komisař měl možnost odpovědět, protože je vás více než 20. Pan Hedvegi. Děkuji, nastalo to dříve, než jsem čekal. Děkuji za slovo. Děkuji panu komisaři za jeho důležitou práci, přeji mu hodně úspěchu. Chci zmínit aspekt právního státu. To je samozřejmě úhelný kámen jakékoliv demokracie i Evropské unie, tak jak byla založena. A klíčovým pilířem je pro mě objektivita, žádné dvojí měřítka. A objektivita, opravdu. Držet se faktů, nevést politické kampaně. My kritizujeme nedostatek objektivity. Máme pocit, že z politických a ideologických důvodů došlo ke zneužití. A to je v rozporu nejen tedy s právním státem, ale také s konceptem Evropské unie. Vidíme, že aktivita komisaře Timmermanse je spíše stranická než objektivní. Má otázka na vás, pane komisaři. Jak zajistíte, že objektivita se stane klíčovou součástí rozhovoru o právním státu a jak zajistíte, že informace budou vyvážené a budou se držet faktů a ne politické kampaně. Děkuju. Paní Bárly, máte slovo. Děkuji. Já bych se také ráda zmínila o právním státu samozřejmě. Mám velmi konkrétní otázku, která se týká jednoho členského státu, a sice Polska, kde jsme viděli 30 takzvaných reform justice v uplynulých čtyřech letech. To je skutečně bezprecedentní. A ráda bych vám poděkovala za to, že jste, jste zmínil nebo dotknul těch disciplinárních senátů. Vidíme zde celou řadu problematických eh, pravidel. Jaké požadavky by měly být vzneseny, než se obrátíte na Evropský soudní dvůr a především, jak to bude vypadat časově. Jak dlouho může komise čekat v konkrétních situacích? Je možné postupovat velmi rychle. Mohl byste se o tom, prosím, zmínit. Děkuji. Děkuji, paní Becker. Pan Becker. Děkuji. Děkuji, že jste tady. Já chci také poděkovat za vaši práci v oblasti zprávy o právním státu. Je to velmi dobrá zpráva, že to bude velmi brzy zveřejněno. Máte jistě podporu tohoto výboru a tohoto parlamentu, pokud je o mechanismus pro právní stát. Je to zcela kritické, zcela zásadní, nejen pokud je o Maďarsko a Polsko, ale je třeba ukázat všem evropským občanům, že jejich práva jsou chráněna a že ochrana základních práv je klíčovou součástí agendy Evropské unie. Také z tohoto důvodu parlament bude volat potom, aby tento mechanismus byl součástí meziinstitucionální dohody. Vítáme vaše poznámky, které se týkají neformálního dialogu mezi institucemi, ale myslíme si, že ten mechanismus by měl být právně závazný a vymahatelný a předvídatelný právě tím, že by zde byla tato dohoda. Další věc, o které jste hovořili, je to, že tento mechanismus by neměl být vnímán jako náhrada postupu podle článku 7. Je to něco, co by ho mělo naopak doplňovat. A poslední věc, nařízení, které se týká rozpočtu jak vnímáte vztah mezi tímto nařízením a podmíněností spojenou s právním státem a s tím mechanismem, na kterém budete pracovat, pokud jde o právní stát. Děkuji, pan Ranžel. Děkuji, já budu velmi stručný a omlouvám se, protože budu muset odejít kvůli konferenci, která stále probíhá. Chci se zeptat, jak se díváte na vytvoření stálého mechanismu, který bude hodnotit eh, právní stát. Protože jedna z věcí, která podle mě nefunguje v kontrole podle článku 7, je ta, že se zaměřujeme na jednotlivé země způsobem, který nechrání důstojnost země a jejich občanů. A pokud budeme mít stálý mechanismus, který bude spravedlivý ke všem 27 státům, tak si myslím, že bychom se mohli vyhnout těmto nepříliš spravedlivým mechanismům, nebo tedy hodnocením. Takže se ptám, jaké kroky chce komise podniknout, aby vytvořila tento stálý mechanismus. Děkuji, paní Kiniči. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Rendersi, za vaši dnešní přítomnost. Já mám jednu otázku, která se týká ochrany a posilování právního státu, ale z jiného pohledu, protože si myslím, že právní stát je dnes ohrožován některými formami trestné činnosti, třeba terorismem nebo organizovaným zločinem, který je čím dál více rozšířen na evropském území a je zodpovědný za čím dál závažnější přeshraniční zločiny předcházejícím funkčním období to, co bylo uděláno, pokud jde o terorismus. Nemyslíte si, že by bylo vhodné udělat také v oblasti organizovaného zločinu, mít nějakou jednotnou evropskou strategii, nějakou legislativu, která by například překonala legislativní rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v této otázce. Vyslechli jsme si předsedu Eurojustu, který říkal, že díky spolupráci která se velmi zlepšila v posledních letech eh, díky skvělé práci také Eurojustu, se mohou některé tyto nedostatky překlenout, ale rozdíly mezi legislativami vytvářejí různé prostory, různé mezery, které umějí zločinci využívat ve svůj prospěch. Takže nebylo by vhodné vytvořit jednotnou evropskou legislativu, která bude vycházet z jednotné definice organizovaného zločinu a bude překonávat ty limity, které jsou obsaženy eh, v tom eh, rozhodnutí 841. Myslíme si, že to by mohlo být aby byly dosaženy výsledky vyplývající z harmonizace a potom otázka, která se týká vstupu v platnost EPPO. Děkuji, paní Pagasa Urtundua. Děkuji. Já se připojuji k otázce paní Kiniči. Organizovaný zločin se změnil a musíme k němu přistupovat účinně, protože jinak to bude hrozba i pro integritu našich demokracií v některých našich zemích. Další dvě otázky se týkají jedna balíčku o obětech. Chci vědět, zda komise bere v úvahu to, co Evropský parlament uvedl k implementaci nedostatečné implementaci směrnice z roku 2012 o obětech závažných trestných činů, protože my si myslíme, že ať už je ten zločin jakýkoliv, tak všechny oběti musí být, musí se k ním přistupovat stejně. A doufám, že vezmete v úvahu i to, co je obsaženo ve směrnici z roku 2017 o obětech terorismu. A zajímalo by mě, zda zohledníte také doporučení z roku 2018 skupiny pro boj proti terorismu, kde se hovoří o tom, že je třeba zabránit eh, tomu, aby se oběti nestaly obětí dvakrát, aby nebyly eh, dále ponižovány. A další otázka se týká umělé inteligence. Bude umělá, to je pravda, ale nemůže jít proti lidem, nemůže jít proti jejich základním právům. Vy jste hovořil o otázce evropské konkurenceschopnosti a mě by zajímalo, jak do toho zapadá možnost a, eh, a eh, mít legislativu o rozpoznávání obličejů. Děkuji, pan Bilčík. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Reindersi za tuto výměnu názorů. A jsem také velmi rád, že stavíte mezi své priority otázku právního státu. A mám zde pár otázek, které se toho týkají. Myslím si, že je velmi důležité, aby tato iniciativa zveřejnit eh, roční analýzu komise byla úspěšná a aby vedla ke komplexnímu semestru EU pro právní stát, do kterého by byly zapojeny všechny evropské instituce. To by pomohlo nám všem. A pokud jde o ten rozsah eh, vaší první zprávy, tak je to první krok správným směrem. A moje otázka je, Zaměříte se pouze na preventivní opatření, anebo se podíváte také na možná opatření na potrestání v případě zjištění nějakých nedostatků na základě hodnocení, které zveřejníte. Je to velmi politická otázka a přirozeně se stane součástí politické výměny, takže by mě zajímalo, jaká bude vaše komunikační strategie, abyste předešel řečem kritiků a skeptiků v radě i jinde, protože si myslím, že je stejně důležité nejen to, co je zveřejněno, ale také, jakým způsobem se o tom komunikuje. Máte proto nějakou strategii? Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, děkuji pane komisaři za všechny informace. Chci upozornit na jeden aspekt mechanismu pro právní stát a týká se to boje proti korupci. E, mnoha opatření v členských státech e, byla podceněna na úrovni EU. Máme velmi málo evropských nástrojů pro tuto oblast. EU nemá žádnou e, komplexní protikorupční strategii. Chápu, že boj proti korupci může být velmi složitý a že mnozí politici se chtějí tomuto toxickému tématu vyhnout. Já jsem z Bulharska, kde korupce působí závažné škody ve všech oblastech politiky. Vytváří to také obrovský euroskepticismus. Jsme nejslabším článkem v Evropě a jak víte, řetěz je silný jako jeho nejslabší článek. Mám pro vás dvě otázky. Chcete udělat z boje proti korupci svou prioritu nejenom eh, v rámci právního státu, ale jako plnoprávnou evropskou politiku, jaká očekávání, jaká opatření můžeme očekávat od komise, pokud jde o boj proti korupci. Další otázka se týká EPPO. Jak bude tento úřad eh, efektivní? Eh, když zde bylo řečeno, že ten tým bude velmi omezen, pokud jde o počet expertů. Děkuji. Děkuji paní Stugaru. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. A přeji vám hodně štěstí. Máte před sebou eh, v příštím období opravdu spoustu práce. Mám dvě otázky. Jedna se týká EPPO. Kolegové se na to už ptali, ale je to priorita této komise. Já jsem ráda, že to říkáte. Nicméně předcházející komise velmi podcenila personální potřeby EPPO a také potřebné finance. Uvedu příklad. 32,5 delegovaných prokurátorů eh, je naplánováno na 900 případů. Rumunsko má 900 probíhajících eh, případů podvodů s evropskými prostředky ročně a pracuje na tom mnohem více státních zástupců. Takže máte nové odhady, pokud jde o počet eh, případů, které bude řešit EPPO? A také, jak to chcete řešit, abychom skutečně posílili evropské finanční zájmy? A druhá otázka se týká koordinované odpovědi na organizovaný zločin, obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, korupci a tak dále. Diskutovali jsme o tom na plenárním zasedání minulý týden. To, co děláme, nestačí, jak to budeme řešit a jaké jsou příští kroky. Děkuji. Děkuji, pan Tobe. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vzhledem k tomu, že pan komisař je zodpovědný za soudní spolupráci mezi členskými státy, mám otázku, která se týká možnosti členského státu přijmout rozhodnutí ohledně odsouzeného zločince. Protože v Evropě pozorujeme situaci, eh, kdy členové zločineckých gengů využívají svobodu pohybu a měli bychom posílit spolupráci mezi našimi policejními orgány. Pokud jde o tyto zločinecké gengy, pokud eh, páchají velmi závažné trestné činy, tak můžeme přijmout rozhodnutí o deportaci, ale mnohé eh, tyto zločinecké gengy se zaměřují na méně závažné trestné činy a potom je to rozhodnutí o deportaci mnohem složitější, pokud jsou členy, nebo tedy občany EU, v porovnání se situací, kdy nejsou občany EU. Plánuje komise nějakou iniciativu, aby se to zjednodušilo. V mé zemi ve Švédsku máme asi 70 všech zločinů, které eh, páchají členové těchto zločineckých gengů. My nemáme příležitost poslat je do jejich eh, země původu, protože jsou zároveň také občany EU. Děkuji, paní Spurek. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Už 25 měsíců probíhá řízení podle článku 7 proti Polsku. Situace se bohužel nezlepšila, ještě horší, protože vláda přijala další iniciativy v polském soudnictví. Minulý týden běželo, běžela debata v Evropském parlamentu a přijali jsme důležité rozhodnutí. Je to návrh pro Evropský soudní dvůr, pokud jde o opatření. Otázka je, co bude následovat. Je zde nějaký akční plán ze strany komise, pokud je o tento mechanismus na posílení právního státu? Jsou zde nějaké konkrétní návrhy, jak hájet místní orgány, jak je chránit proti dopadům takového mechanismu a bude nutné změnit eh, nebo novelizovat evropské smlouvy kvůli tomuto mechanismu, aby toto vše mohlo být zajištěno? Děkuji, pan Sarselichus. Děkuji, pane předsedo s dovolením svých kolegů. Dovolte, pane komisaři, abych vám poděkoval za vaši prezentaci. Myslím si, že bychom to měli opravdu přivítat, protože se tím otevírá prostor pro spolupráci mezi vámi a naším výborem, což je důležité pro plnění našich úkolů do budoucna. Fungující demokratické instituce by nám měly umožnit posílit boj proti zločinu a posílit také bezpečnější Evropu. Podporuji plně rozvoj tohoto nového nástroje, tedy mechanismu pro právní stát. Samozřejmě detaily jsou důležité a já doufám, že budeme schopni se znovu v tomto výboru sejít, abyste nám vysvětlili detaily a postupy a to, jak tento mechanismus bude fungovat. Je to důležité a myslím si, že to bude odpověď na jasnou politickou, na jasné politické zadání a poptávku. A veřejnou poptávku. Chci reagovat na zprávu Komise o evropském zatýkacím rozkazu budeme mít spoustu údajů, abychom mohli o této tematice diskutovat. Náš výbor už začal pracovat na prováděcí zprávě a já doufám, že budeme schopni stavět na tom, čeho jsme už dosáhli. Toho už je hodně. A že se nám podaří dosáhnout velkého pokroku abychom tento mechanismus ještě zefektivnili s cílem dosáhnout jeho cílu. Děkuji, paní Keller. Vážený pane komisaři, jestli, jak říká kolegyně Raumana, ano, máte veškerou naši podporu, přeji vám mnoho štěstí při vaší práci vy jste se skutečně ponořil do té záležitosti a budete se snažit s tím pokročit a my jsme tomu rádi. Dvě otázky, kolegové o tom už hovořili. Mohli byste nám trošku více rozvést, jak si představujete tu soudní spolupráci, Eurojust, jak bychom mohli ještě zajít dále v té věci, udělat to výkonnější, lepší. A další věc ve vaším dopise řím paní von der Leyen vás žádala, abyste zajistila, aby soudní politika přispěla transverzálním způsobem k boji proti terorismu, extremismu a také zabezpečila veškeré elementy, které se týkají a veškeré aspekty, které se týkají bezpečnosti. To jsme se tady ještě nevěnovali. Vy během kampaně jste dokonce říkali, že byste měli takovou představu jakéhosi evropského FBI, že bychom navýšili kapacity. Já si myslím, že občané očekávají více účinnosti. F- E, abychom lépe potírali zločinné mafiáni, kteří velice dobře využívají ty různé policejní a soudní systémy a to již dlouhou dobu. Jakým způsobem tedy můžete přispět k tomu, abychom měli efektivnější evropskou soudní politiku právě v této věci? Děkuji vám. Děkuji paní Pledia, děkuji pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Já bych e, chtěla hovořit o situaci v evropských věznicích, která je velice špatná. Budu hovořit uh, také o právech vězňů eh, při tom, když vykonávají trest omezení svobody. Několik čísel 66 osob eh, Alors, monsieur le commissaire, on voit que la Cour lidem chybí prostě prostor v těch věznicích a eh, členské státy často Eh, eh, zatýkají, je to v rozporu článek tři listiny základních práv, týká se to Francie, Portugalska a já se ptám, jak to tedy vypadá. Máme velice špatné podmínky v těch věznicích, eh, jak to vypadá s výkonem evropského zatýkacího rozkazu. Já se tedy ptám velice jednoduše, uděláte něco pro to, abyste posílili práva Eh, osob, které jsou zadržovány a jich lepší, zajistili jejich lepší přístup k právám, tak abychom posílili důvěru v soudních systémy členských států. Děkuji vám. Děkuji. Pan Peters. Commissioner. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. K té umělé inteligenci vy jste hovořil o základních právech a v únoru bude ta bílá kniha. Před pár měsíci jste také odstartovali ten rámec, který by měl obsahovat horizontální i vertikální prvky. Máte to, je to tak pořád ještě platné a nebo to, co v, únoru navrhnete, už se tohoto rámce nedrží? Děkuji. Paní Thun und děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci a za to, že jste prohlásil, že budete spolupracovat a já jsem přesvědčena, že budete pokračovat a že se dožijeme doby, kdy portfolio ve vaší kompetenci a v kompetenci paní Jourové bude nejdůležitějším uvnitř Evropské unie. Teď jste zmínil pár věcí, mezi jinými. Internet eh, není polem beztrestnosti. Také jste hovořil o umělé inteligenci a aplikacích, které mají dopad na lidská práva. V tomto kontextu víte samozřejmě, že jsou velké hejtové kampaně, hlavně v některých členských státech, kampaně plné nenávisti, které se směrují nejenom politicko, na politickou opozici, na politiky, ale třeba i proti soudcům. Takhle jsme slyšeli o kampani kde zdrojem bylo Ministerstvo spravedlnosti, ale často jsou směrovány proti vysokým postav, vysoce postaveným osobám Evropské unie, evropských institucí a tak dále. Často je to doprovázeno silnou dezinformační kampaní a to je hrozně nebezpečné pro nás všechny. Porušuje to lidská práva, viktimizuje to lidi a já bych se tady chtěla zeptat samozřejmě, zda Evropská komise připravuje nějakou strategii proti tomuto, těmto fenoménům, které stále nabývají důležitosti. Také bych se na to ptala i v souvislosti s tou bílou knihou, kterou jste ohlásil. Děkuji vám. Děkuji. Teď eh, jsme probrali celý ten seznam. Myslím, že jste všichni měli dost času, pan komisař si dělal poznámky. Ano, vidím ještě další kolegy, ale vidím ještě další. Dobře, ještě minutko, minutek, pár minutek vám mohu dál, takže prosím, pan Lorači. Dobrý den, pane komisaři, mám čtyři otázky, budu stručný. První otázka, strategie pro oběti pro rok 2024. Pokud jsem vám dobře rozuměl, není to politický dokument, takže proč až tak pozdě? Chápu, že všechno nemůže přijít v prvním roce, ale 2024, poslední rok vašeho mandátu, proč tak pozdě? Druhá věc e, souvisí zase s EPPO něco k těm otázkám souvisejícím se zdroji a rozpočtem, jak jsem tomu správně, zda jsem tomu správně rozuměl, možná mi to vysvětlíte. V tuto chvíli EPPO je v kapitole spolu s ostatními agenturami, což samozřejmě vede k otázce určité konkurence mezi agenturami, která je důležitější, Europol, Eurojust a tak dále. EPPO je evropským orgánem, pokud vím, takže proto by to mělo být u orgánů a institucí v té kapitole, která je věnována v rozpočtu jim. Možná jsem tomu špatně rozuměl, nebo to můžete nějak opravit s panem komisařem Hánem, vaším kolegou. Dále EPPO e, bude, ale jsou tady různé ty slogany, ochrana evropských hodnot a tak dále. Jak si myslíte, že bude dosažena ta rovnováha, které je potřeba proto, aby to opravdu bylo tak, jak to má být? Také je potřeba chránit etické standardy. Je tam nějaká diferenciace, která nám pomůže najít to řešení. Zda je to ten aspekt posuzující různá rizika. A poslední věc, Eh, bylo prohlášení předsedy Eurojustu těsně předtím, než jste přišel, kdy řekl, že elektronické důkazy podle jeho názoru nejsou důležitým nástrojem v rámci arzenálu, které mají k dispozici, ale měl jsem dojem, že vy máte opačný názor. Děkuji. Teď uzavírám seznam, protože jinak pan komisař nebude mít eh, možnost reagovat. Musí, má to být strukturovaný, strukturovaný dialog, musí mít možnost reagovat pan Körner, potom pan Breyer a potom paní Višněvská. Pan Körner, děkuji. Vítám vás, eh, pane komisaři. Já samozřejmě chápu, že se zajímáte o elektronické důkazy a my jako parlament eh, na tom velmi spolupracujeme. Myslím si, že je to velmi proevropský nástroj, ale potřebuje to mít jisté pojistky z pohledu základních práv. My pracujeme pilně na dosažení kompromisu, ale rád bych se zeptal na jednu věc, protože elektronické důkazy nemají být startem pro jednání se Spojenými státy. Možná byste nám mohl říct něco víc o těch jednáních se Spojenými státy a také mohl byste eh, posoudit nějakým způsobem dohodu, kterou má Spojené království se Spojenými státy. Spojené království je zatím ještě stále členem EU, takže vás prosím o váš názor na to. Pan Prajer, prosím. Eh, pane komisaři, eh, jednu věc bych se chtěl zeptat. Vedou se diskuse zda bychom měli mít moratorium na to rozpoznávání obličejů. O tom se hovoří, protože je tady velký ten dopad eh, ve veřejném prostoru skenování obličejů. Máme tady tu technologii s velkým eh, množstvím nesprávných těch takzvaných hitů, ten nalezené schody. Zvažujete tedy nějaké kroky v této oblasti? Paní Višněvská, poslední slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji za vaše vystoupení. Chtěla bych upozornit na to, že Velmi důležité jsou aspekty, které souvisí s efektivním bojem proti organizovanému zločinu. Myslím si, že je třeba se zaměřit také na boj proti korupci a to by měla být jedna z hlavních otázek, ke které musíme přistoupit. Jako příklad uvedu Polsko. Polská vláda takovou, takový boj vede už pět let. Také tím, že jsme měli daňovou eh, mezeru. Bylo to více než 260 miliard eh, zlotých, eh, než vládu převzala PIS, takže vám můžeme poskytnout příklady dobrých postupů. Další otázka souvisí s deportací zločinců a bojem proti praní špinavých peněz. Vy jste hovořil o tom, že budete připravovat mechanismus na ochranu právního státu. Jsem zvědavá, jak bude skonstruován a Beru v úvahu také otázky, které souvisí s článkem 7 v souvislosti s tím, že řízení systému spravedlnosti v členských státech je doménou členských států, je v jejich působnosti. Chtěla bych upozornit na to, že by komise neměla překračovat smlouvy. Vy jste říkal, že Evropská komise je strážkyní. V souvislosti s tím negativně hodnotím to, že jste se zapojili do procesu reformy justice v Polsku. A další otázka, poslední, se týká dezinformací. Tady máme opravdu spoustu práce, protože se zde objevují hlasy, které jsou eh, výsledkem velmi hluboké dezinformace. Doufám, že budete objektivním, nezávislým a apolitickým komisařem. Předem za to děkuji. Dobře. Vidíte, pane komisaři, že všechny věci, kterých jste se dotknul, byly tady zohledněny. Slyšel jste především o soudní spolupráci, o boji proti mafiánským organizovaným praktikám, o EPPO, o tom, jak to bude vypadat v blízké budoucnosti. Takže máte opravdu spoustu otázek a máte ještě asi 20 minut, takže udělejte, co bude ve vašich silách, abyste doplnil strukturální dialog odpovědi na otázky. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Mecola, všichni další řečníci zmínili, právní stát a další mechanismy. Já bych eh, chtěl více vysvětlit, co hodlám dělat, protože jsem řekl, že povedu práci komise k té první zprávě, která se má letos připravit. Opakuji, nejde o to mít jeden nástroj, jeden instrument. Já budu pokračovat v práci s dalšími nástroji, jako je článek 7, ale přidali jsme nový nástroj, mechanismus té každoroční zprávy. Ta zpráva, ta první, ta bude asi první příležitostí, jak organizovat proces bez diskriminace mezi členskými, všemi členskými státy. Účastní se všech 27 členských států. Nechci se vracet k té diskuse o specifických členských státech, to jsem říkal. Vítáme příležitost diskutovat o tom na plénu výboru minulý týden, ale bez diskriminace. Tak harmonogram. První otázka se týkala harmonogramu. V příštích hodinách nebo dnech napíšu dopis všem členským, odešlo dopis všem členským státům, aby byla kontaktní osoba v všech členských státech, abychom mohli diskutovat o té budoucí zprávě. Ne proto, že bychom chtěli mít nějaké prvky jenom od těch členských států. My budeme spolupracovat eh, se všemi agenturami, i s Benátskou komisí a dalšími partnery a účastníky, tak abychom mohli vybudovat svou zprávu. Spoustu nástrojů máme, eh, třeba eh, ten eh, orgán, to Byro pro justici a další osoby. Budeme mít tedy ty kontaktní osoby v členských státech. První kontakty s členskými státy budou v únoru a budeme mít samozřejmě i spolupráci s parlamentem, výborem Libe i s radou. Budeme diskutovat o pokroku v přípravě té zprávy. Rámec. Co je důležité, potřebujeme zmínit, že takováhle práva bude obsahovat standardy. Jaké jsou aplikovatelné standardy v různých oblastech? Budeme o tom diskutovat, protože je důležité opakovat, že máme jisté standardy od Evropské unie, od Rady Evropy a dalších institucí. A v Evropské unii jsou to standardy od Soudního dvora, to je jasné. Nebudeme ignorovat rozhodnutí Soudního dvora, pochopitelně ne v podstatě budeme mít nejprve definici standardů, potom popis situace ve všech členských státech a potom rizika, která budou identifikována v různých členských státech a e, pak samozřejmě budou jistá doporučení. K čemu? Za prvé nezávislost justice, to je velice záleži- důležité, možná ta první nejdůležitější věc – nezávislé soudy k obraně práv. Tedy budeme diskutovat o nezávislosti justice, další věc bude korupce. Slyšel jsem spoustu otázek na korupci, kriminální organizace a tak dále. Je pravda, že také potřebujeme spolupracovat, potřebujeme mít různé mechanismy justiční spolupráce, ale bude tam důležitá kapitola o těchto mechanismech a třetí prvek eh, je mediální otázka. Uvidíme, zda bude eh, potřeba něco k tomu dodat. Proto bude to první zpráva. Možná velký rozsah, ale my eh, se chceme věnovat různým oblastem v této zprávě a máme ale i jiné nástroje pro pokrytí dalších prvků máme třeba další typy eh, zpráv, zpráva o chartě základních práv a svobod. To je jeden z pilířů demokracie. Nakonec tedy budeme využívat různé nástroje, ale chceme přijít eh, se specifickými problémy, nejenom ta soudní nezávislost. Chceme popsat situaci ve všech členských státech, popsat rizika na základě důkazů a pak jistá doporučení. Doporučení samozřejmě bude i výměna osvědčených postupů, potom přesvědčit členské státy, aby se posunuli a přijali dobré standardy v různých oblastech. Ale samozřejmě, bude-li to potřeba, tak to bude dobrý nástroj pro zavedení eh, procedur pro porušení smluv a povinností. Může to být dobrý eh, nástroj i pro další Diskuse, diskuse o VFR a kondicionality na jaké bázi, třeba na základě velice specifických eh, prvků plynoucích z analýzy situace právního státu. Nechci zmiňovat příliš mnoho třeba ty elektronické důkazy, je jasné, že je tady nějaká souvislost s právním státem v různých členských státech. Samozřejmě je to prvek k diskusi. Já se pokusím dostat do situace možná na počátku německého předsednictví v radě, abych prezentoval zprávu, abychom měli skutečnou diskusi o této zprávě, abychom vedli opravdový dialog, který pak bude organizovat pravděpodobně německé předsednictví. Ta zpráva je zpráva komise, půjde potom do rady. Pokud rada bude chtít organizovat politickou diskusi, tak je to přenecháno úrovni členských států. Pak to samozřejmě přijde do parlamentu a bude na vás, abyste organizovali rozpravu o této zprávě a všech eh, dalších prvcích, které dostanete. Tedy po mém soudu to je velice důležité, neboť je to nejlepší cesta, jak mít na konci stejný proces týkající se politických kritérií EU, našich hodnot, pak máme tu rozpočtovou situaci, proces konvergence a tak dále. A jsem si jist, že je na čase tak učinit. Vedli jsme mnohé diskuse v minulosti, ale letos opravdu přijdeme s takovouto zprávou. A samozřejmě máme i jiné nástroje, budeme jich nadále využívat, třeba článek 7, ty procedury pro porušení smluv a další prvky a pokusíme se zase podporovat eh, principy právního státu ve všech členských státech. To je nejdůležitější prvek, začít nový proces, mít politickou debatu o hodnotách, třeba i o článku 2 smluv. Druhá věc, ke které se chci vyjádřit, EPPO, Úřad veřejného žalobce. Zaznělo tu spoustu komentářů. Za prvé, budu spolupracovat na instalaci a fungování EPPO, aby to začalo fungovat ještě v tomto roce, tento úřad v listopadu. Teď eh, máme toho veřejného žalobce, pan Kovezi. Vím, eh, že je třeba mít možnost i v radě dosáhnout v tom schody a rozhodnutí. Pak budeme analyzovat i tu rozpočtovou situaci. Dostal jsem prvky rozpočtu od mm, bývalého komisaře, e, to je z víceletého finančního rámce. To jsou prvky pro fungování EPPO. Je mi jasné, že se vedou nové diskuse na toto téma, protože uvnitř úřadu došlo k novému zhodnocení počtu případů, které přicházejí od členských států. Budeme to analyzovat. Předpokládám, že nás navrhovaná osoba navštíví, budeme mít nové vyhodnocení rozpočtu, ale bude-li potřeba, samozřejmě požádáme o navýšení rozpočtu v rámci diskuzí o VFR, ale nejdřív chci pozbírat všechny informace. První dokumenty již mám, ale chce mít eh, informace paní Kovezi od personálu a zjistit, jak se to opravdu má. Eh, eh, pak o tom budu diskutovat i s vaším výborem. Pokud máte vy něco, to je opravdu stíhání, otázka stíhání kriminálních aktivit. Je tady potřeba mít analýzu té situace. Zase měl jsem návrhy od minulé komise, od agentur. Já vím, že je tady snížený rozpočet v tom novém návrhu VFR, ale zase říkám, jsem eh, otevřen tomu, uvidím, zda bude možnost najít nějakou schodu mezi radou, parlamentem a komisí. Máme tady nějaká čísla z rozhodnutí minulého roku a budeme mít zase otevřenou diskusi. Co se týká GDPR, zaprvé jsem řekl, že od samého počátku chceme, aby GDPR bylo řádně a správně implementováno. Je tady na místě podpora a pomoc národním orgánům při řádné implementaci. GDPR je tedy možné poskytnout podporu, někdy třeba i finanční nebo právní eh, nebo i personální. Samozřejmě na konci procesu je také možné Eh, třeba přijít s nějakými sankcemi mm, pro porušení smluv. Máme tedy dvojí možnost, tak abychom dosáhli spolupráce s členskými státy, tak mm, možná to může skončit až u soudu a požádat tam o lepší implementaci všech prvků GDPR. Potřebujeme mít určitě lepší implementaci pro občany obecně. Já si myslím, že je to skvělý nástroj, ale nejsem si jist, že eh, ho mohou využívat eh, úplně všichni občané. Možná v otázce umělé inteligence jsou nějaké nové možnosti. Je potřeba v téhle oblasti GDPR správně aplikovat. Vím, že se vedou mnohé diskuse o vývoji ve Spojeném království. Vede se to na téma GDPR. Někdo z vás to tady zmínil. Budeme sledovat tu situaci tam, Vím, že zatím je málo času na to jednání, rok není dost, ale uvidíme, jak to bude. Spojené království musí rozhodnout a musíme završit ta jednání do konce roku. Zkusíme tedy pracovat, jak to půjde, budeme jednat a analyzovat tu situaci a samozřejmě budeme trvat na správné aplikaci GDPR. Říkám, to je příklad tomuto světu. Doufám, že dojde k dobrému pokroku i v jiných částech světa v této oblasti. Budeme velice bedlivě sledovat tu situaci ve Spojeném království. Také chci zmínit diskusi o těch elektronických důkazech. Já teď nechci ovlivňovat parlament, protože parlament pracuje na svém stanovisku, ale já na to stanovisko čekám. Vy jste řekli, že už je stanovisko komise, to je pravda, ale já teď čekám na konkrétní návrh od parlamentu. Pak bude ještě ten návrh od komise a pak začne trialog. A v trialogu je Eh, pravda, že se pokusí mít na to vliv a je pravda, že je potřeba něco udělat v oblasti těch elektronických důkazů. Jsou tady obavy týkající se základních práv, jsou tady obavy týkající se principu právního státa v některých členských státech, ale je to jako ve FR, když eh, nemáte rozpočet, nemůžete mít kondicionalitu, podmíněnost, nemůžete pracovat na elektronických důkazech, aniž máte uh, přístup k jiným zemím. Nepotřebujete pak nějaké výjimky. Nejdřív tedy potřebujeme vytvořit onen nový mechanismus. Já jsem si jist, že je to důležité. Chápu, že musíme spolupracovat eh, a pracovat pilněji na korup- otázkách korupce, organizovaného zločinu. To tady opakovaně zaznělo. To je přeshraniční aktivita, ale víte, že co se týká praní špinavých peněz, korupce, pokud nemáme přístup k těm elektronickým důkazům, tak je to opravdu těžké nějakým způsobem pracovat, efektivně pracovat. Takže zase potřebujeme mít vyvážený přístup a e, budeme na tom pilně a tvrdě pracovat. Byly tady zmíněny Spojené státy, otázka jednání se Spojenými státy. Opakuji, nechci uzavřít se spojenými státy nic, než budeme mít interní rozhodnutí na úrovni EU. Musíme mít společnou evropskou vizi a pak uvidíme, jaké jsou možnosti řešit to s dalšími partnery. A je pravda, jsou tady různé názory, budeme to řešit se spojenými státy. Tedy elektronické důkazy, tam je to jasné. Teď otázka práv obětí. Viděl jsem, že jsou tady jisté návrhy od parlamentu, ale první prvek je aplikovat pravidla na všechny oběti. A pokud je třeba ně, případně něco změnit, ale vím, že jsme věnovali velkou pozornost obětem teroristických útoků. To je dost logické po těch teroristických útocích v mnoha zemích. To je věc posledních let, ale je spoustu dalších obětí a je velice důležité organizovat proces, který povede k tomu, že budeme mít celý komplex akcí a řešení pro oběti různých typů trestných činů a kriminality. Hovořil jsem o, o strategii to není na rok 24, to je 20 až 24. Po celé to období, možná jsem to špatně formuloval, je to do roku 24. V roce 24 by to bylo opravdu trochu pozdě. Takže 20 až 2024. Na tom budeme pracovat eh, na těch právech obětí. A pracovat na tom budeme pilně organizovaná kriminalita a korupce. Už jsem řekl, eh, to je důležitá část eh, té zprávy mechanismu právního státa, ale samozřejmě budeme pracovat na nových nástrojích a pokusíme se pomáhat veřejným žalobcům v jejich akcích. Eh, samozřejmě pokusíme se intenzifikovat aktivitu, bude-li to možné, budeme se snažit o lepší harmonizaci na unijní úrovni, ale ty různé nástroje zase nechci příliš mnoho vás oblidňovat, ale možná by součástí těchto kapacit mohla být ty elektronické důkazy. Umělá inteligence. Tady bych chtěl opakovat, že přijdeme s tím bílým, s tou bílou knihou 19. února, takže prosím, počkejte si na toto sdělení, než bych tady teď reagoval. Ale v mém portfoliu mám odpovědnost snažit se organizovat eh, eh, přístup umělé inteligenci, kde středobodem, středobodem bude člověk. Já potřebuji pracovat eh, na kapacitách eh, obrany eh, základních práv, předcházení jakékoliv diskriminace při všech možných způsobech využívání umělé inteligence. Stejně tak potřebuji pracovat na zorganizování bezpečnostní sítě a máme na to směrnici a je velice důležité udržovat tuto kapacitu této bezpečnostní sítě pro všechny s využitím umělé inteligence. Totež také spolehlivost musíme pracovat na této odpovědnosti a samozřejmě můžeme mít i společná pravidla pro různé možnosti. Ale nejsem proti tomu vertikálnímu přístupu. V některých oblastech může být na místě dělat víc nebo organizovat to jinak, tak abychom měli příklad. Víme třeba zdravotní péče, to je velice specifická situace. Možná je to i v oblasti dopravy a v jiných uh, oblastech. Tam není žádný rozpor mezi horizontálním a vertikálním přístupem, ale máme tady ten tu horizontální záruku pro všechny různé aktivity, které budeme mít a bude tady ten, ta bílá kniha, takže pak budeme organizovat různé konzultace, bude zajímavé diskutovat s nejrůznějšími partnery i toto téma. Tak, pane předsedo, pokusil jsem se reagovat na spoustu otázek, které zazněly v té diskusi. Jenom bych chtěl říct, když se vrátím k právnímu státu a tomu mechanismu, to je důležitá věc. Já vím, že jsou tady mnohá očekávání, ale prosím, eh, jsme na začátku. Diskutovali jsme o těch kapacitách již eh, léta. Měli bychom mít přístup bez diskriminace jakéhokoliv členského státu. Říká se to už léta a máme to i v těch rozpočtových pravidlech, ale teď musíme pracovat. Já jsem eh, připraven přijít znovu, vysvětlovat z eh, postup té přípravy a pokroku, ale te, budeme určitě mít tu zprávu v druhé polovině roku, budeme mít příležitost diskutovat o takové zprávě, jak v radě, tak v parlamentu, poté, co to komise bude prezentovat v druhé polovině roku, tedy do té doby Máme ty přípravné práce a budeme pokračovat v přípravě dalších nástrojů. A ještě jedna věc týkající se jednoho členského státu. Je pravda, že jsme se rozhodli, že zahájíme tu proceduru pro porušování smluv, pro ta prozatímní opatření v disciplinární oblasti. Teď také sledujeme diskuse v Polsku o polském parlamentu o novém návrhu zákona, ale je příliš brzo něco k tomu říci. Budeme analyzovat tu poslední variantu textu a v takovém případě pak uvidíme, zda bude potřeba něco dělat, ale vidím, že už je tady chorvatské předsednictví, takže to nechci teď nějak protahovat. Bez pochyby se k vám znovu vrátím, budeme pokračovat v zajímavých diskusích ve výboru, v trialogu. Chci říct, že bude-li možné spustit trialog o elektronických důkazech v příštích měsících, bylo by to prýma. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám eh, za vaši snahu. Budeme určitě pokračovat v diskusích ve výboru Libe. Jak jste viděl, hodně se od vás očekává. Máme před sebou spoustu práce. Vy jste mnohé z toho zmínil, ale elektronické důkazy jsou esencí toho všeho a má to dopad nejenom na interní analýzy politického procesu uvnitř EU, ale i co se týká vztahu s třetími zeměmi, hlavně spojenými státy. Děkuji vám za to a poprosím, abyste se trval na pódiu, protože teď tady máme eh, pana vicepremiéra chorvatské vlády. Eh, budeme slyšet informace o zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a Spojených států 10. a 11. prosince minulého roku. Vítám vás na pódiu. Pane vicepremiére, pana, vítám pana Davora Božinoviče, který zastupuje chorvatské předsednictví. Je to vicepremiér a ministr vnitra a bude s námi diskutovat v přítomnosti pana komisaře Reinderse, který také vystoupí, aby prezentoval tento případ z pohledu komise budeme hovořit o otázkách, které se týkají oblasti našeho zájmu elektronická, elektronické důkazy, kybernetická bezpečnost a další priority, které byly diskutovány na ministerské schůzce 10. a 11. prosince. Máme na tento bod vyhrazeno 45 minut až do 12.30. A vzhledem k tomu, že máme zasedání koordinátorů a potom odpolední zasedání výboru LIBE, kde bude dále přednášet chorvatské předsednictví, tak v tomto dlouhém dopoledni dáme prostor i dalším přeživším, ale prosím, opravdu se držte vyhrazeného času. Slovo dostane jako první pan minister Davon Poženovič a potom znovu pan komisař Reinders. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste pozval chorvatské předsednictví, aby vás informovalo o výstupech posledního zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra, které proběhlo ve Washingtonu 10. a 11. prosince minulého roku. Budu hovořit o záležitostech, eh, které byly eh, řešeny na zasedání, kterému předsedal finský, za evropskou stranu tedy finský minister spravedlnosti a komisař Reinders. Po svém vystoupení Předám slovo panu komisaři, aby mohl hovořit o svém pohledu na věce. U dialogu o spravedlnosti a vnitru se spojenými státy je už běžné, že probíhá ve velmi pozitivní atmosféře. Všichni zdůraznili své odhodlání pokračovat ve spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra včetně tedy operační spolupráce. Americká delegace byla zastoupena generálním advokátem Williamem Bárem a státním tajemníkem Chatem Wolfem pro spravedlnost a vnitro, což jasně svědčí o tom, že Spojené státy přikládají tomuto dialogu s EU velký význam. Pokud jde o povahu naší spolupráce, tak Europol a Eurojust byly také zastoupeny, stejně jako Evropská služba pro vnější činnost a Evropský koordinátor pro boj proti terorismu. Jak jistě víte, na ministerských schůzkách není cílem vyjednávat nějaké společné nástroje pro spolupráci, ale jsou skvělou příležitostí k tomu, jak eh, diskutovat eh, o různých oblastech, eh, které jsou zmíněny v agendě. Jednou z otázek je samozřejmě boj proti terorismu, kde obě strany mají dlouhou praxi a také spolupráce přinesla viditelné výsledky pro občany. Diskutovali jsme o tom, jaká opatření mohou být podniknuta, například sdílení amerických údajů s Europolem. Diskutovali jsme také o PNR, diskutovali jsme o informacích, které se týkají rostoucí hrozby ze strany pravicového extremismu na obou stranách Atlantiku a hovořili jsme o tom, že potřebujeme prohloubit naše porozumění mezinárodního propojení mezi těmito skupinami. Na této schůzce jsme si vyměnili pohledy a také opatření, která byla přijata vůči hybridním hrozbám a pokud jde o jaderné, biologické, biochemické a další hrozby. Také jsme hovořili o bezpečnostních opatřeních, eh, která by měla eh, řešit eh, drony a nepilotovaná letadla. Díváme se na to tak, že tyto různé hrozby představují velké znepokojení, především pokud jde o ochranu kritických infrastruktur. A proto stojí za to zvážit společné americko-evropské iniciativy na jejich řešení. Kybernetická bezpečnost si také vyžaduje pozornost orgánů činných v trestním řízení na obou stranách Atlantiku. Atlantiku. Bylo také diskutováno o tom, že je třeba řešit eh, bezpečnostní rizika, která souvisejí s 5G a s fragmentovaným eh, řetězcem poskytování 5G. Také jsme diskutovali o věcech, které se týkají kybernetického prostoru. Ministři hovořili o postupujících jednáních ohledně dohody mezi EU a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům a také o revizi druhého budapeštského eh, protokolu k úmluvě o kybernetickému zločinu. Diskutovali jsme také o tom, že je třeba hledat odpovídající právní rámce, které nastolí rovnováhu mezi ochranou základních práv a také zajistí přístup eh, odpovídajících orgánů k zakodovaným údajům. Další oblast, která znepokojuje jak EU, tak USA, jsou dezinformační kampaně, které ohrožují integritu našich demokracií. Ministerstva upozornila na nedávná zasedání, na kterých se sešli experti z USA i z EU, kdy se vyměňovali nejlepší postupy pokud jde o ochranu spravedlivých a demokratických voleb. Také jsme diskutovali o vzájemnosti v oblasti víz. Delegace EU připomněla, že je nutno jít cestou úplné vzájemnosti mezi členy EU a USA. Obě strany uvítali pokrok v této oblasti, především to, že Polsko také přistoupilo k programu osvobození od víz a že chce také podpořit všechny čtyři zbývající členské státy v jejich úsilí přidat se k tomuto programu. Děkuji a teď bych přidal slovo panu komisaři, aby nás informoval o dalších otázkách, které byly diskutovány na této schůzce. Děkujeme, pane vicepremiére Božinoviči a teď, než dáme slovo koordinátorům, dáme slovo panu komisaři. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval chorvatskému předsednictví za úvod a nastínění hlavních bodů, které byly diskutovány na ministerském zasedání. Toto eh, bylo první ministerské zasedání v mé nové funkci a myslím, že to jasně svědčilo o důležitosti tohoto tématu, pokud je o operační spolupráci pokud jde o bezpečnostní hrozby, tak tady jsme diskutovali o zahraničních bojovnících, hovořili jsme o dohodě v oblasti PNR, diskutovali jsme také o boji proti násilnému extremismu. Europol a Eurojust měli prezentaci o zahraničních teroristických bojovnících, o lepším přístupu k terénním informacím a jejich využívání v trestních řízeních. Tato vyměna dobře funguje a pomáhá jak USA, tak členským státům. Pokud jde o PNR a dohodu v této oblasti, účastníci uvítali nedávné společné hodnocení a vyjádřili naději, že konečná zpráva bude brzy dokončena. Finální informace musí poskytnout americká strana. Diskutovali jsme také o dopadu rozhodnutí Evropského soudního dvora, o kanadské dohodě o PNR a také jsme hovořili o nutnosti vytvořit globální PNR standardy za účasti ICAO. USA hovořila o pravicovém extremismu a násilném extremismu. A já jsem se zmínil o tom, že je třeba dobře pochopit eh, otázky, které souvisí s teroristickým obsahem online. Máme návrh, který je v současné době v EU diskutován. Pokud je o hybridní hrozby, zmínil jsem se o probíhající spolupráci s USA, o chemických, biologických a nukleárních hrozbách, o výbušninách a také o nedávné konferenci na nejvyšší úrovni, která proběhla v Bruselu a týkala se dronů. Účastnili se i obě strany. Pokud o kybernetickou bezpečnost, hlavním tématem byla diskuze o rozvinutí infrastruktury pro síť 5G a o bezpečnostních rizicích, které souvisí s dodavatelským řetězcem a s efektivním působením agentur eh, činných v trestním řízení. Také jsme hovořili o tom, že je zde tlak na to, aby evropské orgány z dodavatelského řetězce odstranili určité subjekty. EU se zmínila o zodpovědnosti členských států a o tom, že zde máme analýzu rizik na úrovni EU, hovořili jsme také o sběrňujících opatřeních a také o závěrech, které byly přijaty 3.12.2019. Další blok diskuzí se týkal, na, týkal spravedlnosti v kybernetickém prostoru. Nedávno zaháj, byla zahájena jednání o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům a to byl klíčový bod pro obě strany. Ministři uvítali pozitivní zahájení těchto jednání. Já jsem řekl, že EU může tuto dohodu uzavřít pouze v případě, že se dohodneme na interních pravidlech v EU. Spojené státy jsou připraveny uzavírat bilaterální dohody s členskými státy, pokud jednání na evropské úrovni, na úrovni EU budou příliš dlouhavá. Tím pádem eh, bychom na to neměli eh, žádnou páku. Já jsem požádal paní Alexandru George Schroeder, tedy hlavní vyjednavačku, aby poskytla detaily týkající se jednání. Stanoviska jsou zatím rozdílná, ale cílem je usilovat o to, abychom našli společnou půdu a abychom začali diskutovat o formátu této dohody. K tomuto tématu se obě strany zavázaly, že budou spolupracovat v oblasti druhého protokolu, který se týká úmluvy o boji proti kybernetickému zločinu. Pokud jde o enkrypci, kodování, tak to je velmi citlivé téma. USA velmi tlačí na to, aby byla přijata řada principů pro poskytovatele služeb, aby orgánům činným v trestním řízení umožnili přístup eh, ke kódování, k šifrování end-to-end -end eh, ve vyšetřování. My jsme ale volali také potom, že je třeba dodržovat požadavky na ochranu soukromí. USA to vnímá jako technickou záležitost. My si myslíme, že šifrování by mohlo vést, nebo tedy prolomení šifrování by mohlo vést k ohrožení tohoto soukromí. Ještě se k tomu vrátíme na příštích zasedáních. Pokud jde o volby, ministr uvítal první expertní zasedání, které proběhlo v listopadu 2019. Já jsem zdůraznila, že by to mělo zůstat, mělo zůstat dialogem na úrovni expertů, kde se budou vyměňovat nejlepší postupy. USA se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost kritických infrastruktur a dívá se na to pouze z jednoho úhlu. Diskuze budou pokračovat na toto téma, pokud jde o víza o bezvýzový styk s USA. Já jsem zdůraznil, že je nutno postupovat rychle a že je nutno, aby americké ministerstvo rychle poskytovalo vysvětlení, proč odmítá víza. Tím pádem by evropské státy mohly přijímat zacílené akce a mohli bychom rychleji postoupit k bezvízovému styku. Kladli jsme důraz na to, že v příštím roce americká strana musí vyvinout úsilí, aby bylo dosaženo bezvízového styku. Eh, vítali jsme zapojení Polska do bezvízového programu a také jsme říkali, že je nutno získat reciprocitu ze strany všech členských států EU. Také jsem měl konstruktivní bilaterální zasedání s generálním advokátem, také jsem vysvětlil své téma, nebo tedy svůj pohled na věci a diskutovali jsme o tom americkém přístupu k otázce šifrování. Děkuji, pane komisaři. Vzájemnost, no to není špatná věc na začátek. Bylo by to dobré, kdybychom mohli bezvízově cestovat všichni do Spojených států, ale prosím, Mějte na paměti časový rámec, abyste se mohli vyjádřit všichni. Nejdříve koordinátoři máme pouze půl hodiny a já vám připomínám, že poté bude následovat zasedání koordinátorů a dnes odpoledne zase chorvatské předsednictví, které bude prezentovat své priority. Takže nejdříve zástupce EPP, v tomto případě pan Melo. Děkuji, pane předsedo. Minister. Pane komisaři, pane ministře, děkuji vám za vaše informace. Je eh, velice zásadní, že jsme slyšeli informace o tom jednání se spojenými státy o vzájemné, otázkách vzájemného zájmu související s bezpečností našich eh, občanů. Jde o to, aby žádný členský stát nebyl opominut. Proto nemůžeme akceptovat situaci, kdy pět členských států zažívá jiný přístup, co se týká vízové vzájemnosti pro krátkodobé vstupy do Spojených států. Polsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko a samozřejmě i Chorvatsko. Můžete prosím prezentovat nějaký časový rámec pokroku v této věci? Co se týká cizích bojovníků, eh, kteří jsou zadrženi spojenými státy a jsou občany EU, tak jak to vypadá v téhle věci? Došlo k nějakým diskusím nebo našli jste nějaký, nějakou cestu kudy dopředu v této věci? Potom ta schůzka minulý prosinec, to jednání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a USA Eh, hovořili jste o sdílení informací sdílených míst těch bojů pro účely stíhání a vyšetřování a můžete říct něco o tom, jakou infrastrukturu hodláte využít a nakonec, co se týká elektronických důkazů, jaké kroky v jednání mezi EU a Spojenými státy byly učiněny při vědomí toho, že O tom tématu se stále v parlamentu jedná a závěrečný text zatím ještě nebyl schválen. Děkuji vám, to je vše. Děkuji, pane Melo. Teď S a D, paní Sipl. Děkuji. Budu pokračovat od toho posledního bodu pana Melo. Moc se mi nelíbí, že se jedná se Spojenými státy o elektronických důkazech a stále se říká, že nezavřeme, neuzavřeme nic, dokud nebudeme mít evropské řešení, ale ta jednání se vedou. Jsou zde jistá očekávání a jeden z důvodů je obava. Obava, že Spojené státy by mohly přijít s bilaterálními dohodami, jako to již mají se Spojeným královstvím. Bilaterální dohody některé mohou být skvělé, některé mohou být hrůzné, to je pravda, ale to není důvod vzít to rychle a uh, podrývat naše standardy v oblasti základních práv a dalších. Tedy jisté obavy mám. Co se týká těch šifrovaných dat, všichni, všichni víme, že šifrování je důležité v mnoha oblastech. Tedy mě by zajímalo, že už jsou, zda už jsou nějaké myšlenky, jak zajistit přístup k šifrovaným datům, aniž by se ohrozila důvěra v šifrované systémy. Můžete říct, uh, přístup budou mít jenom vlády a veřejné orgány. Ale pardon, jakmile budou ty dvířky, dvířka poodevřená, tak je moha, může využít kde kdo. Takže já myslím, že bychom měli hledat různé způsoby, jak eh, získat eh, přístup. Co se týká voleb a zajištění bezpečnosti v kyberprostoru, aby volby byly svobodné a spravedlivé. Dobrá věc, ale mám obavy, že tahle debata se spojenými státy nemusí vést eh, k výsledku, protože volební systém ve Spojených státech jako takový budí eh, obavy, co se týká umožnění přístupu v občanů k voleb nebo držet se stranou aby se museli vůbec registrovat k volbám. Takže to je věc, kterou musíme mít na paměti. Navíc samozřejmě k tomu, co vidíme, že se děje v elektronickém světě a jak se lidé snaží ovlivňovat jiné lidi v kybernetickém prostoru. Děkuji, děkuji paní Sipl, teď Renew paní Intveld. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji, pane komisaři. Já bych chtěla začít tím, že řeknu, že doufám, že oznámení paní von der Leyen, že tahle komise bude geopolitickou komisí, znamená, že Evropská unie bude mít trochu víc sebedůvěry, co se týká vystupování, protože máme dlouhou historii eh, toho, kdy jsme byli velmi submisivní a to zdůrazňuje pár věcí, včetně mého oblíbeného PNR. Je zjevné, že dohoda se spojenými státy ani vzdáleně nedosahuje standardům, které si stanovila Evropská legislativa, Evropský soudní dvůr. Vidí to každý. Já si myslím, že Evropská komise je povinná, i právně povinná ukončit dohodu, která je jasným porušením evropského práva. Také bych viděla ráda nějaké důkazy, protože už 17 let slýcháme, že dohoda o PNR se spojenými státy je zásadní pro bezpečnost, ale zatím jsme neviděli žádný důkaz. Program Visa Waiver, bezvízový styk, to je opravdu super standa, skandál. Spojené státy prostě odmítají uznat, že to je kompetence Evropské unie a přistupují k našim obsanům různě a vím, že komise sotva začala, ale vaši předchůdci to prostě akceptovali takže zdá se, že je důležitější kamarádit se s Američany, než bránit práva občanů EU. A to není nic takového, o čem se dá jednat, že ty země se mají snažit. To jsou všechno občany EU, takže američané nemají co rozhodovat o tom, jaké, jaká práva mají občané EU. A komise má právní povinnost přijít s návrhem zastavit tu dohodu, kterou dohodli vaši předchůdci a ne snad říkat, že to je politická věc. Já doufám, že tahle komise bude jiná, bude plnit své právní povinnosti. Elektronické důkazy já nechci, aby mi při mé práci americkí přátelé a spojenci říkali, dělejte tohle a tohle, jinak a tak dále, my vás obejdeme bilaterálně. Uh, já bych ráda měla k tomu právní stanovisko, protože si myslím, že tohle by bylo porušování unijního práva. A také si myslím, že Evropská komise by se tomu měla víc vědnat a říct, budeme jednat, jakmile budeme mít s Evropskou směrnici. Komise říká, my uzavřeme dohodu, až budeme mít směrnice. Ono nejde o to uzavření, ono jde o to jednání. Nemůžete přece jednat o standardech, proto, dokud my nevíme, jaké ty standardy EU jsou. A pane předsedo, my jsme se dohodli, že napíšeme, pošleme dopis Evropské komisi, co se dělá o zvýšení efektivity, ale chápu, že ten dopis se ještě teprve bude posílat, vzor tomu, že jsme o tom hovořili už na podzim. Takže prosím, aby to vaše kancelář udělala, abychom měli něco, na co nám mohou odpovědět. To byl, ten dopis byl poslán. Ještě včera nebyl poslán, takže to musí být opravdu velice aktuální. Pan Prajer za zelené. Děkuji. Pane komisaři, musí, musíme mít na paměti, že nemáme ekvivalentní ochranu základních práv uvnitř Evropy a máme tady politiku hromadného sledování, vedou válku s terorem, která zahrnuje i mučení, Eh, ponižující chování, cílené zabíjení, trest eh, smrti, zadržování a uvěznění mimo justici. Takže tohle je opravdu oblast, kdy bychom se spojenými státy neměli mm, spolupracovat, protože se tam porušují lidská práva. Máme tyhle fundamentální rozdíly a spolupracování se státy, které nechrání základní práva ekvivalentním způsobem, může být jenom výjimkou, kdy v každém stupni se můžeme ujistit, že k tomu porušování v konkrétním případě nedojde. Souhlasím, že co se týká dohody o PNR, tady došlo k porušení stanoviska Evropského soudního dvora. Komise nám v minulosti slíbila, že začne nová jednání o této dohodě, jakmile to bude završeno s Kanadou. Můžete potvrdit, že se k tomu závazku nového jednání hlásíte a můžete nám říci, jak se k tomu staví Spojené státy a dále to šifrování. Šifrování opravdu je bezpečnost a to znamená efektivní šifrování. A můžete mít šifrování jenom buď efektivní, anebo neefektivní pokud chcete přístup orgánů v trestním řízení, tak dáte přístup stejnými dveřmi hackerům a ne autorizovaným třetím státům. Takže nemůžete mít legální přístup a vyloužit nelegální přístup. To je celý problém s šifrováním. Technicky zajistit, že nikdo se neautorizovaně k těm datům nedostane a proto prosím, nepokračujte v tom přístupu těch šifrovaných dat end-to-end. -end. V tom tiskovém prohlášení z vaší schůzky jsem slyšel prosazování práva, prosazování práva, prosazování práva, ale chyběla mi základní práva, základní práva, základní práva, hlavně když se jedná se spojenými státy. A uh, Těším se na naši misi do Washingtonu, kde o tom také budeme hovořit. Děkuji. Dobrá, děkuji, pane Brajere. Nevidím tady žádného zástupce frakcí ID a EKR. Tak eh, má slovo zástupkyně GUE, paní Ernst. Děkuji. Nejdříve bych ráda řekla komisi jednu důležitou věc. Komise je strážkyně smluv, našich smluv a nejsou to USA. To je takový malý rozdíl, ale prosím, respektujte ho. V posledních letech to bylo vždy tak trochu zaměňováno. A to neříkám eh, bez trochu, protože bych chtěla být, že bych chtěla být cynická. Je třeba to říci. USA jejich občané mají prostě jiné standardy v oblasti ochrany osobních údajů. Zase mi to líbí nebo ne, to je jiná věc, ale tak tomu prostě je. Standardy v USA jsou prostě o mnoho menší než naše, to je známá věc. Víme, že v USA je ochrana osobních údajů řešena v oblasti práv spotřebitelů. To ale není náš problém. Náš problém je jiný a je to problém systémový. Já pouze mohu nás i vás varovat před tím, abychom chránili naše vlastní smlouvy a prosazovali naši vlastní ochranu osobních údajů vůči USA. Pokud to nebudeme dělat, tak já tady nevím vlastně, kde tedy jsme. US Privacy Shield. To bylo tak odmávnuto hm, loni navzdory všem kritikám eh, ze strany parlamentu, navzdory skutečnosti, že ESRD e se k tomu ještě vysloví. Došlo k jistým zlepšením, která byla požadována v oblasti Privacy Shieldu a já se ptám a zajímalo by mne, zda například u kávy eh, hrálo to téma Privacy Shield nějakou roli a zde jste také hovořili o těch změnách, které tam byly, či které mají být eh, provedeny, ta zlepšení. Hovořili jste o tom PNR Kanada. Když se na to podíváme, tak je, když se podíváme na to eh, dohodu o PNR z USA, tak jasně vidíme, že ta dohoda je ještě mnohem horší než dohoda s Kanadou. A tím je zřejmé, že tam byly tedy provedeny změny. Já se ptám, jaké to bude mít dopady. Máte k tomu Vůbec nehodláte se k tomu vyjadřovat, anebo jakým způsobem chcete jednat v této věci? Doufám, že se dozvíme také o nějaké lhůtě, jaké představy vy tedy máte, časové, jak chcete postupovat, elektronické důkazy z USA, nezávisle na tom, jaká varianta bilaterálně, no to je skutečně vtip. Tady mohu pouze podpořit postoj kolegyň a kolegů a na závěr Musím říct, že mi skutečně tady hrůzou stojí vlasy na hlavě, když vidím, jak postupujete. Dělám si ještě větší obavy o naše smlouvy a opakuji, ty smlouvy je třeba chránit. Teď bychom měli mít čas, aby zodpověděli vaše otázky jak pan vicepremiér, tak i pan komisař. Ale ještě pár řečníků, jen jedna minuta. Děkuji komisaři. Chorvatsko, Slovinsko, Kypr, Bulharsko, to jsou země, které zatím ještě nemají přístup ke vzájemnosti. Eh, z USA. Právě proto jsme v situaci, která není tedy srovnatelná s ostatními zeměmi EU, i když je jasné, že to břemeno jednání dopadá na země, tak bychom měli mít eh, podporu komise. A proto se chci zeptat komise, jaká opatření chce přijmout, aby zajistila podporu těch členských států, které zatím ještě nejsou v tom programu osvobození od víz. Pane komisaři a pane ministře, jak se díváte na tu spolupráci? Děkuji. Já bych opravdu chtěla vědět, proč v jednáních eh, s USA řešíte otázku elektronických důkazů. My jsme zatím ještě nedokončili jednání na poli EU. Někteří říkají, že to dokonce ani nepotřebujeme, že bychom tím porušili základní práva. Máme eh, evropský eh, příkaz, který by měl urychlit ten přístup a není to zcela reciproční, protože prostřednictvím stávajících eh, nástrojů a svých spravodajských eh, agentur USA už mají neporovnatelný přístup eh, k našim údajům. Nevím, proč říkáte, že to potřebujete uzavřít co nejrychleji. Je to pouze způsob, jak zadními vrátky sem dostat škodlivé normy, než to tento parlament eh, zanalizuje? Opravdu je to velmi nebezpečný precedens. Děkuji. Máme ještě pár minut na to, abyste mohli reagovat na otázky, které zde zazněly. Nejdříve má slovo pana vicepremiéra Božinovič. Děkuji, já se pokusím eh, združit eh, odpovědi na několik otázek, protože zde zazněly otázky, které je možno združit. Například někdo zde zmínil dohodu o PNR mezi EU a Kanadou. Já bych chtěl říci, že o této dohodě se na zasedání nediskutovalo. Zaměřovali jsme se na to, jak zlepšit dohodu o PNR mezi EU a USA. Jak víte, nedávno byla tato dohoda automaticky obnovena na dalších sedm let. Konkrétně obě dvě strany zmínily důležitost nedávno ukončeného společného hodnocení fungování dohody o PNR. Pokud vás zajímají detaily tohoto hodnocení, tak komise vám určitě může poskytnout konkrétnější informace než my. Pokud jde o vzájemnost v oblasti víz, já tady hovořím jménem předsednictví. Kdybych hovořil za svou vlastní zemi, tak bych s vámi nemohl více souhlasit, ale musím říci, že jak komisař, tak i předsednictví velmi jasně řekli, že stanovisko EU je takové, že USA musí povolit bezvízový styk všem členským státům EU na základě reciprocity. USA je jedinou zemí na světě, která má bezvízový přístup do zemí EU, ale neposkytuje totež všem 28 členským státům. Volali jsme také po transparentním procesu, pokud jde o benchmarky pro bezvízový program. A hovořili jsme také o třístraném dialogu, který by měl co nejdříve přinést konkrétní pokrok. Vstup Polska do bezvízového programu je dobrým eh, signálem, ale určitě to není dost. Předsednictví společně s komisí bude i nadále pracovat na tom, aby tento bod byl řešen na příštích zasedáních s našimi americkými partnery a úřady. Pokud jde o elektronické důkazy, všechny strany už dlouho vědí o tom, že je třeba mít eh, efektivnější nástroj, který umožní orgánům činným v trestním řízení mít efektivnější přístup k elektronickým důkazům. A právě to vedlo radu k tomu, že minulý rok umožnila zahájení jednání o dohodě mezi EU a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům a jmenovala vyjednavačem Evropskou komisi. Možná nám komise poskytne nějaké informace o pokroku jednání, ale jedna věc je jistá. Konečná dohoda mezi EU a USA bude muset být slučitelná jak s evropskou legislativou o elektronických důkazech, o které se v současné době jedná, a také s americkým Cloud Act. Bude to také doplňkem k existující dohodě mezi EU a USA, především o vzájemné právní pomoci a o dohodě o ochraně osobních údajů. A pokud dovolíte, nebyla přijata žádná rozhodnutí nebo žádné závěry ohledně šifrování. Byla to pouze skvělá příležitost k diskuzi o probíhajících pracích na obou stranách v oblasti šifrování. Je to velká výzva pro nás, pro všechny, ale je jasné, že společná mezinárodní akce je potřebná k tomu, abychom vytvořili systém, který zajistí policejním orgánům zákonný přístup k digitálním důkazům. A myslím, že zde byla zmíněna i tematika zahraničních teroristických bojovníků. Zde probíhá trvalá spolupráce mezi EU a USA a na tomto zasedání obě strany diskutovaly o tom, jak posílit spolupráci, především spolupráci mezi relevantními agenturami, a jak zlepšit evropské agentury tak, aby měly více přístupu k informacím a větší možnost sdílet údaje z této oblasti. Děkuji, pane vicepremiére. Já jako zástupce výboru LIBE se chci zúčastnit zasedání ministrů v Zagrebu ve čtvrtek a v pátek, ale my si určitě ještě vyslechneme pana vicepremiéra Božinoviče dnes odpoledne, když bude prezentovat své eh, priority, ale myslím, že také v lednu 27. přijde mezi nás. Pokud dovolíte, tak příští zasedání mezi EU a USA proběhne také v Chorvatsku v květnu, v Dubrovníku. Možná jste slyšeli o tomto městě. Ano, to zní skvěle, děkuji. A slovo má na závěr pan komisař, než ukončíme dopolední blok. Budeme mít potom zasedání koordinátorů a potom dnes odpoledne se znovu vrátíme k naší práci. Máte slovo. Děkuji. Chci opakovat to, co říkal pan vicepremiér. Pokud jde o zahraniční bojovníky, tak eh, tam jsme požádali o informace Europol jako konkrétní agenturou, která k tomu má větší přístup, má k tomu opravdu co říci, ale je velmi užitečné mít dvakrát ročně dialog se spojenými státy. Pokud je ochranu osobních údajů, tak my jsme se o to snažili už několikrát a předcházející komise se snažila přesvědčit naše partnery, že bychom zde měli dosáhnout určitého pokroku. Viděli jsme poslední návrh v Kalifornii, uvidíme. Je poměrně užitečné vyměňovat se informace a snažit se věci ovlivnit. A k elektronickým důkazům chci říci totež, co jsem říkal 2. října na svém slyšení minulý rok. My jsme vedli diskuzi s USA na toto téma, ale nechceme nic uzavřít, než bude dosaženo dohody v Evropské unii o interních pravidlech. Ale to už jsem říkal předtím. Já jsem chtěl získat tedy mandát, abych mohl zahájit třístraná jednání o evropském interním návrhu na toto téma a nebudu měnit stanovisko chci zopakovat, že čekáme na výnos Evropského soudního dvora na toto téma a budeme samozřejmě implementovat eh, soudní rozhodnutí. K dalším eh, tématům. Dohoda o PNR mezi EU a USA. Komise připravuje hodnotící zprávu. Hodnotící zpráva by mohla být přijata eh, komisí v dubnu tohoto roku a bude pokrývat eh, uplatňování dohody z roku 2012 až do dnešního dne. Je tam také společná analýza operačně přidané hodnoty této dohody a hodnotí se také výsledky a dopady této dohody, její účinnost eh, a také její přiměřenost. Bere se v úvahu také vývoj odpovídajícího právního rámce a judikatury obou stran. Cílem společného hodnocení není nahradit eh, proces přeskumu a tým hodnotil modality, které se týkaly předávání informací. Diskutovalo se v průběhu hodnocení o celé řadě případových studií. Já plně chápu, že ty různé poznámky, které se týkaly šifrování, jsou eh, tak protichudné, protože je to velmi složité téma a musíme správně pochopit, eh, jak vypadá diskuze v USA a jaké jsou jejich záměry. Já teď nebudu vysvětlovat tuto situaci do detailu, ale Evropská rada uznala, že Zločinci čím dál více využívají šifrování a my nechceme přijímat žádná rozhodnutí, která by zakázala či oslabila šifrování a proto chceme k tomu přistoupit jinak. Máme šest praktických opatření a máme také jedenáctou zprávu o pokroku v oblasti bezpečnosti. Komise je otevřena tomu, že bude hledat další řešení v této oblasti. Komise je přesvědčena, že zavedení systémových zadních dvířek do eh, systému nebo zařízení je oslabením kybernetické bezpečnosti a proto nepodporuje vytvoření systémových zadních vrátek. Komise hodnotí nebo vyhodnocuje řešení, které by umožnili přiměřený přístup policejních orgánů k těmto údajům. A komise opakuje, že je důležité mít eh, využití silného šifrování především eh, při zachování evropského jednotného digitálního trhu, na kterém musí být zajištěna ochrana osobních údajů občanů. Naším cílem je také poskytnout eh, policejním orgánům eh, přístup eh, k šifrovaným údajům komise, si je vědoma citlivosti této záležitosti a i nadále budeme otevřeni analýze řešení, která budou přiměřená a ospravedlnitelná a nebudou ohrožovat základní práva. Komise je také přesvědčena, že jakékoliv řešení musí být zaštítěno silným mechanismem, který eh, bude bojovat proti organizovanému zločinu. A k tomu bezvízovému styku. Já jsem si vědom stanoviska parlamentu k tomuto tématu, říkal jsem to ve svém úvodním projevu. Výsledky, které byly dosaženy s Kanadou a dalšími zeměmi, jasně svědčí o tom, že plná bezvízová vzájemnost může být eh, dosažena díky diplomatickým kontaktům. Tady jsme dosáhli také pokroku v, oblasti, v této oblasti eh, z USA. V listopadu se stala součástí tohoto programu také Polská republika. A já chci říci, že budeme pokračovat v diplomatickém úsilí, protože to je podle nás cesta vpřed pro ty zbývající čtyři členské státy. A budeme i nadále pokračovat v diskuzi na toto téma. Chceme pomoci těmto čtyřem zbývajícím členským státům, aby splnili požadavky amerického bezvízového programu. USA se zase zavázala, že poskytne těmto čtyřem členským státům praktická vodítka, jak splnit tyto požadavky. A zavázali se také, že jakmile tyto požadavky, které americká legislativa stanoví, budou splněny, tak se tyto čtyři členské státy stanou členy tohoto programu. A naše pozice je taková, že nebudeme váhat přijmout akt přenesené pravomoci, kdyby to mělo vést k pokroku, ale kdybychom ho přijali, tak by to situaci zhoršovalo. Jsme přesvědčeni, že naše úsilí přenese výsledky a že postupně jeden po druhém Eh, se všechny ty zbývající čtyři členské státy stanou součástí bezvízového programu USA. Já jsem si jist, že dosáhneme pokroku. My vám oběma děkujeme, jak panu vicepremiérovi Boženovičovi, tak i panu komisaři za to, že jsme dostali informace o zasedání ministrů spravedlnosti. Komisař Reinders, Reinders je vždy k dispozici, aby nám poskytl co nejlepší možná vysvětlení Děkuji také výboru Libe za to, že byl tak vytrvalý. A v 15 hodin budeme pokračovat v práci. Naschledanou. It's 15, 15. Pardon, 15, 15. 15, 15. V 15.15 15 začneme, v 15 hodin 15 minut budeme odpoledne pokračovat.